Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich. Dobré ráno, dámy a pánové. Srdečně vás vítám na zasedání v Evropském parlamentu a jsem velmi rád, že vás mohu přivítat na této velmi zajímavé konferenci. A speciálně zdravím všechny, kteří k nám přijeli z jednotlivých členských států. 20 delegátů z místních, par, z národních parlamentů se rozhodlo, že přijede k nám na konferenci. A i z toho důvodu jsme zajistili kompletní jazykový režim, to znamená všichni můžete samozřejmě poslouchat tlumočení do svého vlastního mateřského jazyka a naším hlavním motem je samozřejmě jednota v rozmanitosti a historii toho důvodu tedy je pro nás, především tedy pro nás v Evropském parlamentu velmi důležité, aby docházelo k těmto meziparlamentním výměnám a abychom vám samozřejmě zajistili i tlumočení. To znamená, my jsme velmi rádi, že jste za námi dnes přijeli, abychom si všichni společně popovídali o tom, jak je důležité správné eh, řízení rozpočtu a správná rozpočtová kontrola. My jsme vám předložili návrh pořadu jednání a ten vlastně spočívá v tom, že nejdříve bude hovořit paní Jolita Vajkiene. Já doufám, že jsem vám aspoň, že jsem aspoň částečně vaše jméno vyslovil správně. Eh, paní Vajkiene k nám přijela z Litvy a v druhé části si budeme moci vyslechnout na začátku pana Vitora Manuela da Silvu Caldeiru z Evropského účetního dvoře, dvora. Pardon. A chci ještě na závěr říci, že toto je otevřené jednání, je také webstreamované, to znamená, že kdokoliv má zájem, může toto jednání sledovat také online na internetu. A teď eh, samozřejmě je to tedy vše, co se týče eh, pořadu jednání. Vidím, že nikdo nevznesl žádné výhrady, nemá ani námitky k tomuto navrhovanému pořadu jednání. To znamená, že bych tuto chvíli ještě řekl pár. Eh, věcí na úvod. My zde v Evropském parlamentu jsme přesvědčeni o tom, že právě v době, kdy dochází stále větším rozpočtovým úsporám na úrovni jednotlivých členských států, to znamená na úrovních národních a regionálních, je vlastně naším úkolem e, zcela zásadní, abychom zajišťovali, že veřejné prostředky nejsou samozřejmě vynakládány pouze správně, ale také efektivně a účinně. To znamená, že efektivita a účinnost je pro nás zcela zásadní. Je zcela zásadní, aby ty prostředky byly vynakládány na tom správném místě a správným způsobem. Již před nějakou dobou jsme začali tedy o tomto tématu jednat a spolupracujeme také s Evropskou komisí a s Evropským účetním dvorem výborem, protože jsme přesvědčeni o tom, že v budoucnosti e, rozpočet Evropské unie bude v podstatě kontrolován novým způsobem, to znamená efektivnějším eh, způsobem, který se bude soustředovat na výkonnost a účinnost právě. To znamená, že se budeme orientovat na výsledky, budeme se orientovat na výkon. Víme, že takováto kontrola už probíhá i na národních úrovních, ale pro nás je velmi důležité, abychom si uměli definovat cíle, definovat politické cíle, na základě níž budeme poté moci měřit eh, správnost a efektivnost vynakládání našich eh, prostředků. To znamená, že i v následujících letech naše spolupráce s účetním dvorem a s Evropskou komisí bude stále intenzivnější. Rozpočtová kontrola samozřejmě obsahuje velmi mnoho politických eh, faktorů. To znamená, že nejde pouze o účetní kontrolu, jde také o kontrolu splňování základních principů. To znamená, že samozřejmě i v rámci Evropské unie probíhá kontrola evropského rozpočtu, to znamená, že auditoři kontrolují eh, eh, rozpočet. Eh, samozřejmě jistě víte, že ty kontroly jsou většinou doprovázeny jaksi velmi intenzivními diskusemi. Velmi intenzivně se hovořilo jak o rozpočtu pro rok 2013, tak i pro rok 2014 2014. Eh, doufáme tedy, že všechny ty ještě nevyřešené otázky pro rok 2014 budou co nejdříve vyřešeny tak, aby opravdu všichni žadatelé co nejdříve dostali prostředky, o které si zažádali. To znamená, že v tuto chvíli pracujeme na kompromisu mezi představami Evropské komise, E, Evropské rady a Evropského parlamentu. Samozřejmě, že víme, že žijeme v čase hospodářských úspor, hospodářské krize. To znamená, že my se snažíme udělat všechno pro to, aby ty prostředky byly vynakládány efektivně a aby co nejvíce také evropský rozpočet podporoval e, rozpočty národní. Evropský parlament samozřejmě víte, usiloval o navýšení evropského e, rozpočtu rozpočtu. Hovořilo se o, o možnosti navýšení evropského rozpočtu, tedy hlavně v rámci eh, nového víceletého finančního eh, rámce. Na základě statistických údajů jsme zjistili, že skoro všechny rozpočty v členských státech eh, stoupají. Eh, hovoří se vlastně o tom, že tady hovoříme samozřejmě i o navyšování mest eh, a platů. A to stejné vlastně platí i pro Evropskou unii, ale nám se zatím tedy evropský rozpočet nepodařilo navýšit a pro, i proto, opravdu i proto je zcela zásadní, aby kontrola rozpočtu probíhala co nejefektivněji, abychom opravdu zajistili, že každé euro z evropského rozpočtu je vynakládáno tím správným způsobem. A teď se dostávám k poslednímu bodu, o kterém jsem ještě chtěl hovořit. Dámy a pánové, 80% evropského eh, rozpočtu jsou vlastně již alokované nebo asignované eh, peníze, které plynou do eh, rozpočtu rozpočtů jednotlivých členských států, to znamená za to správné vynakládání těchto prostředků jsou zodpovědné jednotlivé členské státy. To znamená, že tady zcela zásadně závisíme v podstatě na vaší eh, spolupráci, to znamená, je třeba zajistit soulad, eh, jak, jak si v těch principech, tak také ve, eh, ve způsobu vynakládání těchto prostředků na národní, tak na regionální úrovni, protože tady hovoříme stále o penězích našich daňových poplatníků. Dámy a pánové, děkuji vám za vaši pozornost. Možná ještě pár organizačních záležitostí předtím, než předám slovo kolegyně. Eh, tato dnešní konference bude probíhat takovým způsobem, aby všichni, kdo budou chtít eh, promluvit, promluvit mohli, protože i v minulosti jsme měli velmi dobrou zkušenost vlastně s touto eh, názorovou výměnou. To znamená, že v tuto chvíli počítáme s tím, že ve chvíli, kdy se někdo přihlásí o slovo, tak bude mít pětiminutovou řečnickou eh, dobu po těch eh, klíčových projevech eh, bych eh, navrhoval, abychom postupovali následovně. Bylo by dobré, kdyby promluvili dva zástupci národních parlamentů a jeden zástupce Evropského parlamentu, pokud by to tedy šlo, pokud by to vyšlo. Nicméně si myslím, že i v rámci jak si tohoto zasedání budeme moci být flexibilními. Máme samozřejmě tak také řečnické kartičky, to znamená, že pokud byste chtěli tedy pohovořit, eh, promluvit, tak bychom byli rádi, kdybyste nám tedy tuto kartičku ukázali, abychom také věděli, z jakého parlamentu, z jakého členského státu jste k nám eh, přijeli. A ještě technicky bych eh, chtěl říci, že od 12.30 nás čeká malé studené občerstvení a to před tímto sálem. Děkuji Děkuji dámy a pánové, děkuji vám ještě jednou za vaši pozornost a v tuto chvíli bych rád předal slovo předsedkyni Sejmu, Litevského Sejmu. Paní Vajkine, vítám vás a máte slovo. Gerbiamas komiteto pirmininkė, brangus kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti Europos parlamentui musím poděkovat eh, eh, Výboru pro rozpočtovou kontrolu za tuto iniciativu diskutovat eh, o formách a modelech výdajů je třeba, abychom využívali veřejné prostředky efektivním a racionálním způsobem. V kontextu krize v posledních letech je to o to důležitější. A jakožto parlamentní výbor máme eh, právo a povinnost eh, garantovat eh, to, že hm, tyto prostředky budou čerpány našimi vládami způsobem racionálním, efektivním, a to tež platí pro další instituce. Dnes mám tu čest pohovořit o litevské zkušenosti a i vám hm, představit kontrolní opatření, která aplikujeme v rámci našeho parlamentu, tedy Sejmu. Musím od samého počátku zdůraznit, že eh, analýza efektivity eh, čerpání veřejných prostředků příslušnými orgány, tak to je zakotveno v jednacím řádu našeho sejmu. Je to v podstatě hlavní činnost našeho kontrolního výboru. A to je důvod, proč právě přičítáme tak velký význam eh, efektivitě hm, eh, parlamentní kontroly těchto výdajů. V Litvě Evropské prostředky, evropské fondy, stejně jako národní prostředky, fondy, se považují za prostředky rozpočtové. Tudíž, eh, když hovoříme o efektivním eh, čerpání těchto prostředků, tak v podstatě jde o efektivní využívání rozpočtových prostředků, které se musí používat stejně efektivně jako evropské fondy ale samozřejmě pokud jde o kontrolu výdajů, tak my máme pro e, mm, evropské fondy ještě opatření navíc pro účely těchto auditů a kontrol. To bylo přijato na základě evropského nařízení, které stanovuje velice konkrétní požadavky týkající se způsobu zprávy a kontrol finanční podpory finanční pomoci z EU. Jsme si vědomi faktu, že co se týče evropských fondů, tak v podstatě jde o peníze evropských daňových poplatníků. A to je právě důvod, proč efektivita čerpání těchto fondů musí respektovat velice striktní požadavky, a možná ještě striktnější, než je tomu v případě vnitrostátních prostředků. A dovolte, abych vám představila opatření, eh, která figurují v našem modelu parlamentní kontroly výdajů. Nejprve zde existuje eh, tedy absolutorium. Každý rok vláda eh, Sejmu eh, předloží celou řadu zpráv o plnění rozpočtu a naše i národní nejvyšší, tedy kontrolní úřad, také i předloží zprávu o regulérnosti a zákonnosti plnění rozpočtu a zprávy veřejných prostředků. Tyto závěry vychází z informací, které schromáždí kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu a, mm, a další tedy kontroloři, takže je to kompilace e, těchto e, poznatků zjištění a o zprávách potom e, jedná Sejm, respektive příslušný eh, kompetentní výbor a to především tedy náš kontrolní výbor, ten se zaměřuje především na systémové problémy. Bohužel je třeba skonstatovat, že specializované výbory dostatečně nevyužívají eh, tento postup absolutoria jakožto opatření, kterým parlament může kontrolovat efektivitu mm, a racionálnost čerpání prostředku. Bohužel, velice často se zde hovoří o tom principu, že nejvýznamnější cíl je získat maximum fondů pro eh, danou oblast a tudíž eh, zde eh, často to, eh, ale jejich využívání je na úvaze konkrétního rezortu, ministerstva. A zde výkonná moc, ale eh, často není pod tlakem předkládat různé alternativy pro použití těchto prostředků či vyhodnocovat dopad těchto prostředků. Máme za to, že nedostatečná parlamentní kontrola přispívá k tomu, že se každý rok opakují stejné systémové vady a začala bych třeba jenom pouhými účetními chybami, ke kterým dochází a nakonec až dochází k porušování pravidel, zadávání veřejných zakázek například. Kdyby naše příslušné výbory byly eh, eh, kdyby tedy byli náročnější, kdyby více apelovali na odpovědnost příslušných orgánů, tak si myslíme, že míra chybu a e, porušování pravidel by klesla. Kontrolní výbor v rámci své kompetence se snaží během svých schůzí projednávat ty nejvýznamnější zprávy, e, e, finanční kontroly i rovněž si vyslechneme vždy vysvětlení od příslušných kontrolovaných orgánů a během těchto schůzí také se scházíme s řediteli těch kontrolovaných orgánů a často e, se jim, e, e, se jim nelíbí, tedy když musí vysvětlovat vše třeba za přítomnosti médií. Transparentnost je efektivní prostředek. My jsme skonstatovali, že se snížila míra chybovosti a porušení předpisů, na straně těch orgánů, jejichž ředitele chodí na slyšení na náš výbor. Během krize tam je třeba šetřit každý haléř a proto my jsme zahájili periodické pravidelné kontroly určitých výdajů. Zvolili jsme si kontrolovat ty oblasti, kde si myslíme, že je třeba aby se příslušní pracovníci chovali zodpovědně a tak dojde k úsporám každého čtvrt roku jsou příslušní pracovníci povinni informovat o částkách, které třeba vydali na vzdělávání, na cesty, na experty, na poradce, na reprefondy a rovněž musí také i podávat detailní informace o využívání mzdových prostředků. Za tímto účelem jsme vytvořili informační systém, díky kterému instituce vyplňují formuláře online a tento systém potom vytváří tabulky z těchto informací, které eh, poté se mohou použít pro analýzy údajů. A kontrolní eh, výbor mm, analyzuje údaje Eh, údaje a analýza těchto údajů se potom zveřejňují na webovské stránce našeho parlamentu. vedoucí pracovníci eh, těch institucí, které nejvíce vynakládají prostředky eh, a kde existují určité pochybnosti o regulárnosti výdajů, tak ti jsou zváni na schůze našeho výboru a tam musí vysvětlovat instituce, jejichž eh, eh, prostředky eh, tedy jsou nejasné, tak musí tedy i třeba předkládat zprávy, třeba zprávy o cestách, musí i tam přesně uvést velikost těch delegací a musí vysvětlit, proč vůbec bylo třeba podniknout konkrétní cestu. Rovněž jsme i a začali analyzovat výdaje na nezávislé poradce, takzvané experty. Chtěli jsme vědět, kolik eh, stojí tyto služby a především, jaká byla jejich přidaná hodnota a užitečnost. Instituce, jejichž výdaje byly analyzovány takto dopodrobná, eh, tak samozřejmě se jim to nelíbilo moc. A kromě toho museli i vysvětlovat eh, nejenom eh, eh, tyto věci členům našeho výboru, ale i médiím. Je třeba říci, že toto opatření přineslo své ovoce. Výdaje se plánují nyní přesněji, precizněji, snižují se a instituce jsou schopny lépe vysvětlovat opodstatněnost takovýchto výdajů. A pokud jde o e, mzdové prostředky, zde my věnujeme velkou pozornost různým těm finančním pobítkám, těm bonusům a podobně eh, v době krize, když platy ve veřejné sféře klesají, tak právě potom eh, takové ty eh, bonusy navíc to nesvědčí dobrému image. Samozřejmě třeba motivovat pracovníky, ano, ale takovéto prémie, bonusy, to je eh, motivační složka platu, ale často mm, se o tom rozhoduje spíše subjektivně a proto nyní vzhledem k ekonomickým potížím si myslíme, že takovéto prémie či bonusy nejsou akceptovatelné, je to v rozporu s principem solidarity. Když koncept, konstatujeme, že to je neakceptovatelné, no tak Potom samozřejmě se to zohlední v rozpočtu na následující období. Například, když jsme zjistili, že nějaká univerzita v určitém určitém období vyplatila 3,5 milionu eh, na tedy těchto premích, no tak my jsme navrhli potom snížit financování, tedy rozpočet tento, této univerzity eh, na příští rok máme za to, pokud v době krize nějaká univerzita si může dovolit platit podobné prémie, no tak to znamená, že asi dostává příliš mnoho prostředků na své fungování a vlastně tyto prostředky lze použít racionálněji. Já si myslím, že podobné nástroje, které jsme začali realizovat, no, přinesly svoje ovoce a média, novináři mm, samozřejmě ti čekají na podobné zprávy a studují tyto dokumenty a poté eh, poukazují, eh, potom chtějí, aby ty instituce, na které takto bylo poukázáno, aby to veřejně vysvětlili. A my takto tedy přispíváme k efektivnějšímu používání eh, a plnění veřejných rozpočtů a veřejné, veřejný sektor skládá účty veřejnosti. Takto. Eh, kontroly výkonnosti, mm, eh, tak jak tyto kontroly provádí NKU, tak to také i přispívá k efektivnější a racionálnějšímu eh, používání prostředků. A Mm, eh, nejvyšší kontrolní úřad tedy zkouma, analyzuje výkonnost plní rozpočtu a pokud dojde k závěru, že tam jsou určité nedostatky, tak poté je třeba provést nápravu, což samozřejmě nezbytně nutně znamená, že eh, výsledek nebo cíl je efektivnější použití prostředků a i zde tyto kontroly tedy hovoří o eh, efektivitě a, e, pro, a proto i náš nejvyšší kontrolní úřad může i e, tedy e, přispívat k nápravě prostřednictvím těchto zpráv, třeba když vyhotoví nějakou zprávu o výkonnosti, no tak potom je to eh, postoupeno příslušnému výboru a ten příslušný výbor, který je kompetentní pro tu danou oblast, ten se zabývá fungování celého systému, třeba náš, ale výbor ten eh, pouze se zabývá efektivností eh, využívání prostředků. My zde konstatujeme, že mm, ale ty příslušné kompetentní výbory často nechtějí se tímto zabývat a poté, co eh, vždycky se zanalizují ty eh, zprávy kontrolního úřadu, poté, co si vyslechneme příslušné pracovníky daných institucí, tak eh, většinou parlamentní výbory vyjádří podporu doporučením vyplývajícím z této zprávy a e, poté jde o to skutečně realizovat tato doporučení. A e, zde opět hraje roli parlamentní kontrola. A v těch některých velice významných případech, když třeba existuje neschoda mezi e, kontrolovaným úřadem či institucí a kontrolním úřadem, pokud jde o doporučení, tak potom parlament může přijmout rozhodnutí ve formě usnesení, které má povinný obligatorní charakter. A aplikace, realizace takového usnesení opět je pod kontrolou parlamentu. Někdy podobná usnesení mohou být jediným prostředkem, jak zajistit, aby doporučení byla skutečně plněna. Během přijímání rozpočtu je třeba i zde i vyčlenit eh, finanční prostředky na investice státu. Jdou o finanční prostředky, které se používají na eh, různé infrastrukturní projekty nebo na hm, eh, hm, projekty nákupu investic, třeba v informatice a podobně. A kontrolní výbor parlamentu má na starosti dohled nad realizací těchto investičních, veřejných investičních programů. A z tohoto titulu náš výbor eh, má velký zájem o určité projekty a eh, na místě potom v terénu i prověřuje eh, racionálnost, oprávněnost čerpání daných prostředků. A poté, co vždycky zanalizujeme situaci, tak náš výbor vypracuje dokument, a to ve formě rozhodnutí, které obsahuje určité návrhy, které jsou adresovány těm příslušným orgánům. Je třeba si uvědomit, že výbor eh, zcela dle své úvahy si vybírá, které projekty či programy bude kontrolovat, a to většinou na základě informací z různých zdrojů. Eh, především na základě informací, mm, které spíše indikují neefektivitu využívání prostředků v daném programu. A nyní vám řeknu, jak vypadá eh, eh, model kontroly strukturálních fondů. A to především detailněji vám řeknu, jak vypadá kontrolní orgán, který kontroluje tyto prostředky v roce 2006. Když jsme vytvořili tento systém řízení a kontroly, bylo přijato rozhodnutí, hlavnímu auditnímu orgánu v, Lit- v Litvě e, dát tento úkol, tento úkol hlavního auditora. A pokud je mi známo, pouze Rumunsko, kromě nás, zvolilo tuto cestu. V jiných členských státech mají tuto funkci potom jiné orgány. Litva se ovšem rozhodla, že si zvolí tento model, a to z několika různých důvodů. Zvolili jsme si tento nejvyšší eh, auditní orgán tedy z různých důvodů. Jednak z důvodu nezávislosti, protože tato instituce je nezávislá v porovnání s jinými řídícími a kontrolními orgány. Toto byl náš hlavní požadavek na tento typ organizace. To byl důvod číslo jedna, potom důvod dva, Litva bere velice vážně vydávání komunitních prostředků a také aspekty týkající se zákonnosti jejich vydávání. Z toho důvodu jsme si volili, zvolili takovouto strukturu, to znamená takové řešení, kde by kompetentnost eh, příslušného orgánu nevzbuzovala žádné obavy. Také jsme tím chtěli ujistit naše politiky. Díky tomu se můžeme vyhnout případným strukturálním problémům nebo problémům e, s vydáváním prostředků, protože jsme schopni problémy identifikovat brzy. Na základě vlastní zkušenosti jsme již konstatovali, že tato nejvyšší e, instituce, tento hlavní auditorský orgán, vykonává svoji práci velice dobře a pečlivě. Podařilo se mu identifikovat strukturální problémy, které se potom podařilo také odstranit. Díky tomuto pečlivému přístupu a také díky příliš pomalé reakci ostatních institucí, které nenapravily problém. Evropská komise v roce 2011 přerušila platby část prostředků zasílaných Litvě. To vedlo k dosti rozsáhlému skandálu. Nakonec to ale mělo u nás poměrně pozitivní dopad, a to z toho důvodu, že byla přijata nutná rozhodnutí, díky nímž se nám podařilo zlepšit systém řízení a kontroly. V roce 2012 tento auditorský orgán potom předložil také pozitivní zprávu, pozitivní závěry o naší situaci. V roce 2012 až 2013 jsme konstatovali jeden z, jedno z nejvyšších úrovní výdajů a náš auditorský orgán konstatoval, že situace se u nás zlepšila. Díky tomu také v Litvě už nemáme problémy z důvodu například špatného fungování eh, systému nebo eh, z toho důvodu, že bychom předkládali žádosti o nespůsobilé platby. Důležité tedy je, že tato instituce je velice přísná a schopná nalézt i méně závažné nedostatky. Díky tomu se nám podařilo také vyřešit problémy, na které nás upozornila komise. Jsme si jistí tím, že jsme si zvolili možná to obtížnější řešení, ale zároveň se tím celý náš systém posílil. Z toho důvodu jsme u, u nás uplatnili tento stejný model také, nebo uplatíme ji také na příští víceletý finanční rámec. Evropská komise nyní důvěřuje naší auditorské organizaci. Komise neměla žádné poznámky a vždy schválila výroční zprávy tohoto orgánu. Z toho důvodu nyní doufáme, že v nadcházejícím období 2014 až 2020 kontrola vydávání strukturálních fondů bude v pořádku. Ještě bych k tomu dodala, že když Evropská komise schvaluje výroční zprávy, o těchto zprávách se jedná také v rámci kontrolního výboru našeho Sejmasu parlamentu. Náš výbor dělá vše, co je v našich silách proto, abychom uplatnili doporučení, které nám dali k dispozici auditoři a to včas. Jsme velmi rádi, že Litva má tento správně a kontrolní systém, jež nám umožňuje odpovědné vydávání komunitárních prostředků. Na závěr bych ještě ráda připomenula, že kontrolní výbor našeho litevského parlamentu vykonává velice významnou úlohu při kontrole prostředků a k tomuto účelu používáme řadu nástrojů. Jednak proskoumáváme nebo zabýváme se vydanými prostředky, studujeme auditorské zprávy, také zprávy o výkonu, zajišťujeme dohled a, prodáv- a e, uplatňování doporučení. A stejně tak monitorujeme rizikové výdaje, a kontrolní výbor kromě toho ještě jmenoval hlavní auditní orgán, který kontroluje strukturální výdaje. Výbor také analyzuje zprávy toho nejvyššího auditorského orgánu. A také je důležité, že abychom zajistili efektivní vydávání prostředků, používáme nejenom nástroj politického nátlaku, ale také transparentnost. Já vám nyní děkuji za slovo a za pozornost. Přeji vám úspěšnou práci v budoucnu a doufám, že nakonec se nám podaří dosáhnout společného cíle. Tím myslím racionální a efektivní vydávání rozpočtových prostředků. Samozřejmě také doufám, že se nám podaří posílit odpovědnost této oblasti. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Děkuji paní Vajkene za tento velmi zajímavý vhled do praktické práce vašich výborů a také vám velmi děkuji za vaší otevřenost, se kterou jste hovořila o těch eh, procesech zlepšení, které musely být nastaveny po té, co jste byli vystaveni složitým eh, situacím. Myslím si, že to je pro nás také eh, zajímavé a můžeme si z toho vzít příklad. Rád bych ještě jednou řekl, že takto vypadá ten formulář, prostřednictvím kterého se můžete přihlásit o slovo, to znamená, je tam napsáno speaking note, to znamená, tento formulář je proto, abyste se přihlásili do diskuse a první formulář zde máme od pana Gudkoviče z Chorvatska. Takže já vás v tuto chvíli prosím, abyste pohovořil. Kde sedíte? Poštovaný gospodine předsedávající, své kolegice i kolege. Děkuji. Pane předsedo, milí kolegové. Já jsem tedy z chorvatského parlamentu a rád bych se s vámi podělil o naše vlastní zkušenosti v oblasti rozpočtové kontroly. Jak už jste říkal, pane předsedo, během úvodu, kontrola rozpočtu je velice důležitá. Je velmi důležitá, zvláště pokud je o prostředky, které vydávají politikové, ale platí je daňoví poplatníci. Situace v Chorvatsku je následující. My u nás máme konkrétní orgán, Národní orgán pro přeskum. Jehož cílem je dohlížet na to, aby veškeré prostředky byly vydány správně. Zabývá se jednak národními prostředky, ale také těmi regionálními a místními. Zabývá se minulými lety, minulými roky a poté, co Chorvatsko přistoupilo k Evropské unii, musí tento auditorský orgán být v kontaktu nebo odpovídá chorvatskému parlamentu a příslušnému kontrolnímu výboru. Vypracovává také zprávu, bilanci o všech institucích, které byly kontrolovány. Tím pádem přesně víme, co tento účetní nebo auditorský dvůr provádí. A v rámci parlamentního finančního výboru se tím, nebo zabývá se tím v rámci parlamentu konkrétně výbor pro rozpočtovou kontrolu. O této otázce hovořila také kolegyně z litevského parlamentu a i náš parlament má možnost v případě, že zjistí nějaké nedostatky, požádat o opravu. To představuje zlepšení, protože do posud auditorský orgán pouze informoval chorvatský parlament o své činnosti. Ovšem, v minulosti k tomu někdy docházelo ve lhůtách, které byly dosti dlouhé. Někdy to dokonce trvalo více než rok, což znamená, že činnost nebyla příliš efektivní. Nyní ovšem, poté co proběhne audit nějaké instituce, parlamentní výbor pro finance a rozpočet má možnost se sejít a může požádat, aby byly napraveny veškeré nedostatky. Minister financí se také zabývá rozpočtovou kontrolou ve většině případů pro daný rok. Jednak může tak postupovat na žádost občanů, kteří si stěžují na nějaký nedostatek či pochybení, a nebo na žádost některé státní instituce. Tímto způsobem máme možnost kontrolovat situaci v daném roce. Na jedné straně tedy máme ministerstvo financí, které provádí kontrolu rozpočtu, a potom tu nezávislou instituci, což je státní účetní dvůr. Ten také provádí kontrolu rozpočtu. Umožňuje nám to efektivně kontrolovat rozpočet naší země. Zvláště nám jde o efektivnost, to je naše hlavní úloha. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Děkuji předsedovi Chorvatského výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji za jim poskytnuté informace. A v tuto chvíli dáváme slovo Riksdagenovi, to znamená švédskému parlamentu. Pan Jotler, máte slovo. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. My si samozřejmě pamatujeme ve Švédsku ještě na naší finanční hospodářskou krizi ze začátku 90. let. To znamená, že my už jsme jednou opravdu zažili to, co zažívá v tuto chvíli většina za nás v tuto chvíli. To znamená, že Samozřejmě, že to vedlo ke krizi na finančních trzích a tak dále. To znamená samozřejmě, že docházelo k bankrotům, eh, docházelo k inflaci, bylo to velmi složité. A samozřejmě, že i bankovní krize vedla k zániku mnoha bank a to samozřejmě mělo jasný dopad i na veřejné rozpočty. To znamená, že ve světle této krize eh, jsme byli nuceni samozřejmě k určitým reformám. To znamená, že jsme změnili pravidla pro bankovní a finanční sektor. Ale co se týče sektory veřejného sektoru, tak v něm také bylo třeba provést mnoho změn, tak aby byl také lépe kontrolován celý ten eh, rozpočtový proces a aby také docházelo k lepší kontrole eh, vydávání eh, veřejných prostředků. Chci říci, že my ve Švédsku jsme chtěli opravdu mít lepší přehled a lepší kontrolu rozpočtového procesu ze strany parlamentu, protože ve chvíli, kdy chcete zajistit pořádek v těchto záležitost, tak musíte mít daný jasný eh, rámec pro rozpočtovou kontrolu. To znamená, že musí být stanoveny jasné postupy. To znamená, že samozřejmě vláda rozhoduje o rozpočtu, ale my jsme si nemysleli, že toto by bylo jaksi nejvhodnější jednání nebo nejvhodnější způsob eh, jednání. Chtěli jsme, aby parlament měl opravdu kontrolu nad tímto procesem, stejně tak, jako jsme trvali na dobrém eh, rámci, v rámci něhož by tato kontrola mohla probíhat, to znamená kontrola eh, vydávání rozpočtových prostředků. To znamená, Tady ten rozpočtový rámec, který jsme měli od roku od 90. let, je v podstatě ten rámec, který platí a drží se jasných eh, principů. Tyto principy se samozřejmě, mm, nebo jsou regulovány samozřejmě eh, zákonodárci a také se eh, ten rámec musí přizpůsobovat také aktuální situaci. To znamená, že musí zohledňovat aktuální změny. To znamená, že i přesto, že došlo k některým změnám, tak ten rámec v podstatě zůstává v podstatě stejný. Jaké faktory musely být zohledněny? V rámci celého toho rozpočtového procesu máme výbor, který se zabývá pouze vydáváním veřejných prostředků. To znamená, že to je výbor, který musí také navrhovat možnosti úspor ve veřejném sektoru. A tady hovoříme o 1% HDP průměru v rámci toho hospodářského cyklu. To znamená, že samozřejmě může docházet k deficitům, ale lze to samozřejmě i správně vyvážit. Ale, jak říkám, ta průměrná, eh, průměrná částka je 1, 1% HDP úspor. Samozřejmě máme také eh, stropy rozpočtové, to znamená, že tady se to týká samozřejmě i výdajů, včetně důchodu na následující tři roky. A tyto stropy opět určuje parlament. A na základě takovýchto rozhodnutí vlád vláda poté rozhodne, jak bude vypadat ten eh, rámec pro daně, výdaje a tak eh, dále, tak, aby nedocházelo samozřejmě k deficitům. Dále za třetí je třeba zajistit také kontrolu nad regionálním a místním eh, sektorem. To znamená, aby i tady tyto rozpočty byly pod kontrolou. A ve chvíli, kdyby mělo dojít k deficitu, tak musí být v průběhu těch tří let napraven. Dále celý ten rozpočtový proces musí probíhat velmi striktně a velmi jasně. Možná, že to je to nejdůležitější. To znamená, že Nejpozději 20. září musí vláda eh, předložit návrh rozpočtu parlamentu a parlament se poté zabývá tímto rozpočtem ve dvou krocích. V první řadě se hovoří o rozpočtovém rámci a souvisejících rozhodnutí. To znamená, že tady máme samozřejmě příjmy plus eh, stropy, stropy pro výdaje v rámci 28 různých oblastí. Nicméně, co se týče ale toho celkového rozpočtu, tak ten se odsouhlasí eh, vlastně naráz, to znamená, co se týče příjmu a výdajů a těch, těch výdajů rozdělených do 28 oblastí. Takže jistě si dovedete představit, eh, jak takovýto manevrovací prostor vypadá. To znamená, že parlament se podívá na každou vlastně tu výdajovou oblast a učiní či navrhne v podstatě potřebné změny, pokud to považuje za vhodné, protože samozřejmě je třeba tady zajistit vyváženost. To znamená, že když dosta, dojde ke změně v jedné části, tak to musí se nějakým způsobem odrazit i v jiné oblasti a tak dále. My si myslíme, že to je opravdu ten nejdůležitější faktor ve chvíli, kdy chcete eh, kontrolovat příjmy a výdaje. Dále, co se týče té následné kontroly, tak to je také velmi, velmi důležité. A v rámci této následné kontroly máme samozřejmě také Národní kontrolní rozpočtový úřad, který sice nespadá, který nespadá jaksi pod eh, parlament, je to nezávislý orgán, samostatný orgán a ten provádí každoročně roční audit všech eh, vládních parlamentních kontrol, to znamená vše, co se týče jaksi práce parlamentu, vlády a centrální švédské banky. Dále, co se týče toho výkonnostního auditu, to je velmi důležité, protože tady právě tento kontrolní eh, orgán se dívá na různé aktivity, ze kterých se vybírají a opravdu se dívají na konkrétní věci a kontrolují, zdali opravdu ty prostředky jsou vynakládány tím nejlepším způsobem, zdali za to občané dostávají opravdu maximum eh, možné. A to je opět zcela zásadní faktor. A nakonec bych to tedy možná schrnul tak, že vlastně rozpočtový rámec plus pořádná následná kontrola vydávání prostředků jsou dva zcela zásadní aspekty a faktory, které eh, my, kterými se řídí eh, náš rozpočet a které jsou zcela zásadní pro celé naše hospodářství. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám srdečně, děkuji panu Jertlinolovi. zástupci švédského parlamentu. A v tuto chvíli předávám kolegyni, slovo kolegyni Gressler. Eh, milí milé kolegyně, milí kolegové, děkuji všem předřečníkům za všechny velmi zajímavé informace, které jsme obdrželi. A v tuto chvíli vám chci říct, eh, na čím jsme se zamýšleli my v souvislosti s touto konferencí. Proč jsme si říkali, že to je setkání, které musí mít smysl. V září v roce 2012 jsme poprvé dostali dokument komise o ochraně evropského rozpočtu pro rok 2012. To je dokument, který jsme velmi srdečně přivítali opravdu jsme ho chtěli. A v tomto dokumenty bylo napsáno, že v roce 2012 došlo k výplatě pladeb ve výši 140 miliard euro. A kromě toho tady došlo také eh, k vynakládání eh, opravných eh, prostředků. To znamená, že to, co jsme nakonec měli v kase, bylo 678 miliard. To znamená, že to odpovídalo 3,2 procentům těch plateb. To znamená, to je přesně to, co vlastně my potřebujeme pro národní eh, parlamenty, protože samozřejmě ve chvíli, kdy to nefunguje na evropské úrovni, tak potřebujeme zajistit eh, aby to fungovalo na národní e, úrovni. Co se týče 85 eh, opravných prostředků v rámci sdíleného řízení, aby to aby, aby to vlastně byly eh, prostředky, které, říkám, byly vynakládány správným eh, způsobem. V roce 2012 Španělsko, Itálie a Řecko bylo těmi, byly těmi státy, které vlastně byly zodpovědny za většinu jaksi chybových, chybových aktivit. Řecko bylo předstihlo mnoho dalších eh, států. Eh, to znamená, že se opravdu vylepšilo. Já teď nevím, eh, z jakého důvodu, jak je to možné, že předstihlo dokonce i Českou republiku, Polsko a jiné státy, ale je tomu tak. Nicméně ta chybová sazba nebo ta chybovost je u velmi mnohých států stále velmi vysoká a právě tyto státy s velmi vysokou chybovostí vlastně stahují dolů i ostatní eh, členské státy. A komise na to reagovala v podstatě vždy stejným způsobem, to znamená, že vyzvala úplně všechny ke zlepšení. Ale eh, samozřejmě je třeba si uvědomit, že většina vlastně těchto aktivit nebo výdajů je vydávána v rámci eh, sdíleného řízení. A my v tuto chvíli si myslíme, že pokud by byla, bývala, probíhala opravdu velmi dobrá kontrola ze strany Evropské unie, tak by k takovéto chybovosti nedocházelo. To znamená, že ta otázka v tuto chvíli je, co můžeme udělat na evropské úrovni proto, aby ta kontrola na národními rozpočty byla lepší. To znamená, jakým způsobem zajistit to, abychom v podstatě nemuseli neustále se obracet na členské státy a upozorňovat je na to, že eh, v těch eh, jejich rozpočtech jsou eh, chyby. My jsme se setkali také s odpovídajícími ministry Španělská, České republiky a Rumunská a na tomto zasedání, tohoto zasedání se účastnilo mnoho našich zástupců, včetně pana Gajera. To znamená, po dvou po opravdu mnoha, mnoha letech eh, zaznamenaných chyb v rozpočtech a vůbec jaksi vedení eh, rozpočtu eh, ve Španělsku, v Itálii a v jiných státech už prostě opravdu nastal čas tím něco udělat. Už prostě je to příliš dlouho. Kromě toho, Eh, ve chvíli, kdy eh, se v podstatě zjistí, že některý ten projekt je chybový, tak existuje v podstatě ta možnost eh, tento projekt vlastně zaměnit nebo v podstatě vyměnit za jiný projekt, u něhož nebyly zaznamenány chyby, nicméně i přes tuto snohu najít opravdu ty nechybové projekty nevždy dochází k námi jaksi kýženým Eh, výsledkům. To znamená, že neustále zaznamenáváme velmi mnoho chyb. A my bychom byli velmi rádi, kdybyste vy, zástupci národních parlamentů, pochopili, že vlastně tady opravdu hovoříme o v konečném důsledku o zátěži vašich vlastních daňových poplatníků. To znamená, že ve chvíli, kdy je, v podstatě se zjistí nějaká chyba a musíme přijít, eh, přijít k opravným prostředkům, tak je to stejně v konečném důsledku na vás. Například eh, jsme jsme viděli eh, u jednoho projektu v Itálii, že vlastně v Itálii došlo k tomu, že jsme u jednoho projektu našli v podstatě chybu eh, ve výši 300 milionů euro. Těchto 300 milionů euro muselo být poté uhrazeno zpátky do evropského rozpočtu. A kdo to platil? Platili to italští daňoví poplatníci. To znamená, že tady ty dopady na eh, vaše občany je zcela zásadní. To znamená, že tady opravdu potřebujeme eh, daleko lepší kontrolu. A chtěli bychom opravdu apelovat právě na ty státy, u nich je ta ta eh, rozpočtová chybovost velmi vysoká, aby eh, opravdu udělali něco pro to, aby se tato chybovost u nich snížila. Chceme také zajistit postupy, na základě nichž Evropská komise bude zohledňovat výši chybovosti členských států. To znamená, že nebude eh, postupovat plošně, ale bude mít opravdu konkrétní opatření pro různé státy podle výši jejich eh, chybovosti. My také chceme, aby ve chvíli, kdy se zjistí, že nějaký projekt nesplnil to, co sliboval, aby došlo ke zpětnému uhrazení eh, prostředků, které ten projekt získal, a to přímo do evropského rozpočtu. Myslíme si, že je opravdu důležité, aby všechny ty prostředky byly navráceny, ne pouze určitý procentuální podíl. Samozřejmě chceme s vámi spolupracovat, chceme i intenzivně spolupracovat s vašimi účetními dvory, protože chceme, aby ve státech, kde opravdu to vydávání evropských prostředků neprobíhá tím správným způsobem, aby byly nastaveny eh, reformy. My doufáme, že toho dosáhneme, ale dosáhneme toho pouze, pokud budeme společně intenzivně spolupracovat. To znamená s vámi, zástupci národních parlamentů a také s vašimi účetními dvory. Děkuji, děkuji kolegyni z rozpočtového výboru, která v tuto chvíli zmínila některé věci, které jsou pro nás na evropské úrovni velmi důležité a zároveň jsou ale také, řekněme, zdroji mnohých našich obav. A v tuto chvíli bych se možná zeptal, zdali uh, by zástupci evropské, eh, tedy zástupci národních parlamentů se chtěli vyjádřit k tomu, co právě zaznělo, protože pokud by tomu tak eh, nebylo, tak bych je hned předal slovo panu eh, Kaldejrovi. Takže ne, takže v tuto chvíli předávám slovo zástupci italského parlamentu panu Karielovi Franceskovi. Prejku. buongiorno. Dobrý den. Já bych chtěl vyjádřit souhlas Eh, tedy pardon, chtěl bych se podělit s vámi, kolegové, eh, o některé úvahy k tematice, o které se zde mluví a eh, to je něco, co asi máme společného mezi parlamenty a zde, hm, pokud jde o kontroly veřejných výdajů prostřednictvím rozhodnutí zákonodárců a různých tedy potom daných odborných orgánů tak my máme nový systém ekonomického řízení. To je čas, věc, která velice správně je často kritizována. A to proto, že tam chybí demokratický aspekt. Rozhodnutí se přijímají na evropské úrovni a poté jsou závazné pro ty národní politiky. Takže zde i, mm, i toto v podstatě e, se odrází, e, odráží ve vztazích mezi parlamenty a dalšími institucemi. Je pochopitelné, že některá hodnocení, hodnocení čistě technického charakteru, samozřejmě, že to by mm, měly výlučně provádět určité nezávislé orgány, to je jasné v našem případě je to ISTAT, tedy to je náš Národní statistický úřad, který poskytuje statistické údaje Eurostatu a potažmo tedy komisi a v podstatě to se potom použije pro vyhodnocování paktu stability. Není tedy ale akceptovatelné, aby Národní centrální banky a aby rezorty, tedy ministerstva konkrétní, aby tedy mm, v podstatě eh, i eh, jak si uzurpovali si eh, pravomoce, které jinak má zákonodárný orgán. A to je naše zkušenost v Itálii například s to je, to je tedy i tady to, naše zkušenost s tím nezávislým finančním úřadem, který je ve smyslu kompak, sixpacku a tupaku má tedy kontrolovat čerpání eh, rozpočtu v Itálii. Jak víte, Itálie trochu je pozadu právě. My jsme v podstatě poslední ze zemí, která je v souladu s tímto orgánem, která ho se posledně jako adaptovala a vlastně nyní za to eh, eh, platíme za ten časový sklus a protože to je tedy orgán, který má prověřovat veřejné účty a je to orgán, který je zcela autonomní eh, při svém hodnocení a analýzách a eh, zde je to tedy úřad, který velice brzy bude eh, instalován a ten je tedy součástí v podstatě nebo je přidružen parlamentu, respektive příslušným výborům, které mají na starosti veřejné finance. Přejeme si, aby díky vytvoření tohoto orgánu, tedy finančního orgánu, aby Mm, naše možnost kontrolovat eh, účty, účetnictví a v podstatě řídit veřejné finance, aby skutečně se to zefektivnilo. A mm, vytvoření tohoto úřadu je proběhlo eh, na základě zákona z, mm, z prosince 2012, ale pořád ještě ten úřad není účinný, není funkční. A to kvůli tedy pokusům některých technických rezortů, ministerstev, Eh, které tedy jsou eh, eh, i pod kontrolou centrální banky, tak si monopolizovali tedy ty, tento typ úřadu a vůbec ta hodnocení, která by jinak měl provádět. V tomto případě je to jasný konflikt mezi tím, co je technické, technická analýza a politické rozhodování nová pravidla pro veřejné finance na evropské úrovni, e, ty e, v podstatě e, jasně hovoří o kontrolách výdajů a tudíž naším úmyslem je právě tedy v podstatě rozdělit ty dvě oblasti, tedy tu technickou a legislativní a kontrolní. Já si myslím, že i zde je třeba si eh, uvědomit princip oddělení, tedy politického hodnocení čerpání prostředků a potom mm, exekutivní, tedy eh, čerpání těch prostředků, mm, tedy konkrétní čerpání prostředků. A zde potom technické zprávy, analýzy a tak dále, tak to samozřejmě musí provádět vždycky orgán, který je nezávislý na vládě a na parlamentu. A tudíž příprava těchto údajů Eh, to má provádět vždycky nějaký externí orgán, ale kontrola, kontrola to je přece výsada parlamentu. A toto je to, co my si přejeme, že snad nastane i díky tomuto novému finančnímu kontrolnímu úřadu, který při našem parlamentu brzy v Itálii bude vytvořen. Děkuji. Dank. Als nächstes darf ich aufrufen für den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 Dámy a pánové, chci vám poděkovat za organizaci této konference. Je to alespoň pro mě velice důležitá událost a stejně tak pro mé kolegy. Otázka kontroly rozpočtu a kontroly zprávy rozpočtu je velice důležitá. A to nejenom eh, pro Senát, ale také poslaneckou sněmovnu polského parlamentu. My v Polsku máme instituci, která se konkrétně zabývá těmito otázkami. Je to Polský účetní dvůr, který vykonává v Polsku kontrolu nad rozpočtem a ten má již dlouhou tradici. Tato instituce ovšem není dokonalá. Domnívám se, že existuje ještě jistá možnost zlepšení. Hlavní účetní dvůr provádí kontrolu jednak na žádost eh, výboru, senátu nebo poslanecké sněmovny, ale také na žádost jednotlivých poslanců. Členové, pos, členové parlamentu v Polsku tedy mají vliv na to, co bude účetní dvůr kontrolovat. Samozřejmě ne všechny žádosti jsou zohledněny, to ani není možné. Máme totiž téměř 600 členů parlamentu, a kdyby každý předložil návrhy na kontrolu, bylo by ne- nemožné tak postupovat. Nicméně vliv parlamentu na audit je u nás v Polsku velice efektivní. Poslanecká sněmovna polského parlamentu se systematicky kontrolami zabývá a je to také velmi důležité v polovině roku, kdy parlament eh, schvaluje rozpočet za předchozí rok. Polsku jsme narazili na několik obtíží. Jednak máme problém s takzvanými rigidními výdaji, což jsou výdaje, které vycházejí z právních aktů. Je to například vzdělávání, politika obrany a tak dále. V tomto případě nemáme příliš velký vývoj na vývoj těchto rozpočtových linií, ale děláme vše, co je v našich silách, abychom situaci změnili. Můj výbor polském senátu se tedy pravidelně setkává s ministry, ti nás informují o provádění rozpočtu. Pokud je o naše vztahy s Evropským parlamentem, je pro nás velmi důležité zajistit, aby výdaje byly vydávány efektivně. Víme, že tady je malý problém, ne úplně všechno je vydáváno efektivně, a myslím, že tady tedy mohou situaci zlepšit evropské instituce a také náš parlament. To se týká zvláště Evropského sociálního fondu. Možná, že chyba leží na obou stranách. Jisté problémy máme u nás doma. Nejsme dostatečně efektivní. Ovšem, ty návrhy, které předkládá Evropská unie, také nejsou dokonalé. A výsledkem potom je, že prostředky nejsou vydávány úplně nejefektivněji. Já bych chtěl poděkovat za všechny komentáře, které zazněly. Musím říci, že ta švédská zkušenost je pro nás velice důležitá. A i ty informace, které švédský kolega poskytl, to, jak eh, u nich sestavují rozpočet, to vše je velice důležité. Náš systém je podobný, není sice úplně stejný, ale mám pocit, že ta švédská zkušenost se stala pro polskou vládu inspirací. Švédská situace je také důležitá, pokud jde o snižování výdajů na místní úrovni. Máme s tím totiž problém, máme dosti rozsáhlý deficit, národní deficit a snažíme se jej snížit. Ekonomická situace v Polsku je poměrně dobrá, Přesto ale musíme zapracovat do systému řadu změn. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Mulda za Evropský parlament. Máte slovo. I am listening. Děkuji, pane předsedo. Já tady poslouchám s velkým zájmem celou diskuzi a já v tomto výboru už působím po mnoho let. A mm, zde asi to nejdůležitější rozhodnutí, které jsem zažil, bylo rozhodnutí z roku 99, kdy Evropský parlament vlastně poprvé eh, dal, poprvé za podlouhé době dal nedal tedy eh, absolutorium pardon, Evropské komisi a poté eh, byl vytvořen i výbor moudrých, který prověřoval, jak komise nakládá z prostředky a mm, v podstatě Hlavní závěr se zprávy byl, že je eh, třeba nalézt, je těžké vůbec nalézt někoho v komisi nebo v členských státech, kdo se cítí zodpovědný za evropské prostředky a komise, Santérova komise tehdy rezignovala, nastoupila nová Prodyho komise, potom byl vytvořen nový kontrolní finanční systém, ale od té doby v podstatě jsme nebyli Eh, schopni zažít nějaké zlepšení a dokonce se to ještě zhoršuje podle oficiálních čísel účetního dvora. A takže eh, tato věta je důležitá. Je těžké nalézt někoho, kdo za to zodpovídá. A proto vždycky od roku 2003 v každém usnesení o absolutoriu Evropský parlament eh, říká, zdůrazňuje, že je třeba především v členských státech v podstatě tam především se spravují ty prostředky, tak je třeba, aby za to vždycky byl někdo zodpovědný. A proto parlament apeluje na to, aby členské státy předkládaly svá prohlášení, aby někdo na federální úrovni, spolkové tedy, na lokální nebo prostě někdo, kdo nese politickou odpovědnost, aby vydal prohlášení, deklaraci, eh, prohlášení, ve kterém by řekl ano, podle mého názoru eh, tyto prostředky byly vynaloženy správným způsobem, aby tam byl někdo zodpovědný, kdo to podepíše. A zde v našem demokratickém systému přece eh, všichni přísahají před parlamentem, že budou mluvit pravdu. Takže proto trváme na, to, na tom a vlastně již se to opakuje deset let, chceme, aby tato prohlášení členských států, aby mm, existovala, tak aby vždycky bylo jasné, že někdo zodpovídá v členském státu za evropské prostředky. Máme nové finanční nařízení a v tomto novém finančním nařízení, tak tam se umožňuje vlastně poprvé, a, že aby členský stát tedy toto takto dělal. Je to podle pravidel teď. A je třeba tedy eh, trvat na členské, na členské státy, apelovat, aby tak dělali a je třeba, aby skutečně Evropský parlament, účetní dvůr vždycky vydal potom eh, zjištění, že se nakládá řádně s finančními prostředky a hm, já tedy bych rád věděl, jak tato myšlenka je, či není vítána v členských státech, protože již nemůžeme 19 eh, let po sobě pokračovat eh, stejným způsobem, kdy vždy tedy ve zprávě účetního dvora se Eh, uvádí, že míra chybovosti je daleko větší, než je přijatelné. Tedy to potom není dobrá situace ani do evropských voleb. Je třeba něco s tím udělat. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji, děkuji panu Mulderovi. A v tuto chvíli dáváme slovo našemu nizozemskému kolegovi, pan Ju van Tyen. Děkuji, pane předsedo. Já bych také zareagoval na to, co říkala paní Gresle a na poznámky pana Muldera. Chci na to zareagovat z toho důvodu, že mi dělá obavy podpora pro Evropskou unii, podpora institucí ze strany našich občanů. Narostá totiž skepticismus v rámci naší společnosti a asi se to netýká pouze nizozemská. A tento skepticismus souvisí s tím, že my nejsme schopni poskytnout záruky občanům eh, v tom smyslu, jakým způsobem jsou vydávány prostředky. Je to velice důležité téma a z toho důvodu jsem velmi rád, že se koná toto dnešní zasedání. Jak paní Gresslerová již uvedla, asi 80 evropského rozpočtu spadá do společného řízení. To znamená, že jeho zprávu zajišťuje Evropská komise společně s členskými státy. Členské státy jsou tedy s komisí společně odpovědné za vydávání těchto prostředků. 19 let po sobě Evropský účetní dvůr vydal negativní, prohl, negativní názor nebo zprávu o tom, jak jsou prostředky vydávány a jaké záruky poskytujeme. Za to musí členské nebo Evropa přijmout svoji odpovědnost. Souhlasím tedy s panem Mulderem v tom, že jednotlivá prohlášení členských států také musí hrát svoji úlohu. A opravdu bych dnes velmi rád zjistil, zda kolegové, kteří tady dnes jsou, sdílí tuto moji obavu a musíme zjistit, jak zlepšit eh, odpovědnost za vydávání evropských prostředků. A otázka číslo dva, tím trochu předjímám tu diskuzi, která proběhne v následující části dnešního zasedání. Zajímalo by mne, zda bychom také měli mít lepší informace o míře chybovosti v jednotlivých členských státech. Zabývá se tím uh, účetní dvůr, ale zatím my tyto informace detailně nemáme. Děkuji. Děkuji. A nyní mám návrh. Hlásí se ještě dva další kolegové a poté si myslím, že by bylo rozumné přistoupit k druhé části dnešního zasedání. Takže nyní předávám slovo kolegovi ze španělského senátu, pan Las Prosím. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Dobrý den vám všem, milí kolegové. A když bych navázal na to, co říkali předřečníci, musím říci, že je to opravdu překvapující, že po 19 letech auditu ze strany Evropského účetního dvora eh, existují stále státy, které neustále opravdu eh, tak chybují, tak zásadně chybují. A mezi těmito státy je samozřejmě i Španělsko a je mi to líto. Já jsem eh, také součástí rozpočtového výboru a to jsem také součástí smíšeného eh, rozpočtového výboru, který se právě zabývá efektivitou, efektivitou vydávání veřejných prostředků. Já jsem neviděl, že ta situace je tak eh, eh, složitá a špatná. Co se týče struktury rozpočtové kontroly, tak my máme samozřejmě účetní eh, dvůr a to na celostátní úrovni a poté také samozřejmě na úrovni místních autonomních komunit. To znamená, že tady toto jsou ty úřady, které by měly dohlížet na, na rozpočet chci říci, že v rámci vyjednávání, která proběhla eh, v probíhala minulý týden, jsme také hovořili o nezávislém orgánu, který by kontroloval fiskální e, politiku a který by opravdu dohlížel nad e, dodržováním rozpočtových stropů a to opravdu ve všech oblastech, ne pouze v oblasti administrativní na celostátní úrovni, ale na všech dalších e, úrovních s, doufám, že pan ministr Španělska Montoro byl vlastně vyzván eh, k tomu, aby přijel eh, do Bruselu. To znamená, že doufám, že v rámci těchto, tohoto setkání eh, se některé věci vysvětlily a doufám, že to, co v podstatě nastane v budoucnosti, bude samozřejmě v prospěch všech a samozřejmě pro, podpoří také regionální rozvoj ve všech regionech Evropské unie. Děkuji a jako poslední řečník v rámci toho toho prvního kola, to znamená poslední zástupce Národního parlamentu bude hovořit kolega z Portugalska z Asamblea de la Republika. Prosím, kolego. Eh, Děkuji. Pane předsedo, rád bych řekl, že skutečně to je velice vítané a významné zasedání eh, v, v době tedy, eh, kdy evropský projekt se dostal do tak eh, zásadní fáze a evropský rozpočet je eh, velice přetřásán v národních diskuzích a řádná kontrola a využívání mm, veřejných prostředků je zásadní. Takže musíme eh, si vyměnit tedy zkušenosti na národní úrovni a mezi sebou a s evropskou úrovní, poněvadž Eh, zde tedy eh, samozřejmě eh, do budoucna je třeba změnit tedy rozpočty, aby skutečně ty rozpočty byly efektivně plněny. A musíme být schopni kontrolovat, zda se plní deklarovaný cíl. Nic není důležitější než toto. V Portugalsku Máme obecné důvody, ale i konkrétní eh, důvody, okolnosti, které eh, nyní prochází obtížným procesem, rozpočtovým procesem. A z jakéhokoliv důvodu, nebo ze všech těchto důvodů, eh, rozpočet tedy je nyní tedy jaksi v centru zájmu národních parlamentů. A jenom abych vám řekl, jak náš národní parlament Hmm, debatuje a přistupuje k těmto tématům. Každý měsíc se vydává zpráva o způsobu, jak se plní státní rozpočet a tato zpráva se předkládá evropskému, pardon, tato zpráva se předkládá našemu parlamentu a minimálně jednou za čtvrt roku probíhá rozprava v parlamentu kdy diskutuje tedy příslušný mm, ekonomický výbor a kontrolní výbor, diskutuje tedy s vládou o tom, jak se plní rozpočet a rovněž se i vyměňuje zkušenost mm, e, e, s nezávislými kontrolními orgány, i tedy e, třeba si vyměníme zkušenosti s jinými parlamenty, třeba ze Spojených států, ze Spojeného království. Vytvořili jsme i expertní technický podpůrný tým, e, složený z nezávislých expertů, kteří spolupracují s naším e, kontrolním výborem, rozpočtovým výborem tedy, a pravidelně tedy mm, vydává zprávy o rozpočtu i o tendencích veřejného dluhu. Zde i mm, zde my tedy eh, dostáváme zprávy tedy, i, tedy od těch nezávislých orgánů, od našeho nejvyššího kontrolního úřadu i od našeho interního úřadu. Na národní úrovni i se zveřejňují eh, se stav státního účtu a e, k tomu je i tedy zpráva e, nejvyššího kontrolního úřadu, tak abychom věděli skutečně, jaký je stav výdajů státu. A rovněž i zároveň probíhají diskuze o tom, co je třeba změnit do budoucna a jak je třeba tedy ty věci měnit a přistupovat k jim. Rovněž i Mm, teď přeskumáváme tedy naši parlamentní postupy, aby skutečně eh, lépe bychom byli schopni eh, mm, analyzovat rozpočet a i pravidelně každý rok zvedeme pana Caldeiru do našeho parlamentu. To je součást eh, již našich pravidelných schůzek, mm, kdy on se seznamuje s tím, co děláme my a my i se seznamujeme konkrétněji se výroční zprávou účetního dvora Samozřejmě je to otevřená, široká diskuze, kdy se snažíme překonat tedy eh, ty, eh, ty, ty rozdíly, které existují, protože často ty kontroly jsou příliš selektivní. Samozřejmě, ale pokud bychom chtěli kontrolovat každý detail, tak asi je to na úkor kvality, takže musíme si definovat dobře prioritní oblasti a říci, ano, dobře, to jsou ty oblasti, kde eh, třeba je třeba více investovat, třeba do zemědělství, do vodohospodářství a tak dále, ale je třeba vždycky přistupovat k těm kontrolám selektivně. Není možné eh, pokrýt všechno, protože pak je riziko, že neprověříme nic. Další věc. Na základě toho, co jsme slyšeli od kolegů z Evropského parlamentu ty formální eh, nesrovnalosti, někde jich je více, jinde méně. A všichni musíme zlepšit eh, kvalitu analýzy údajů a musíme se zabývat eh, hospodářskou účinností, efektivitou a konkrétními výsledky, k čemu ty výdaje vedly. Nejenom formálně zkoumat nesrovnalosti. Je třeba skutečně kontrolovat, zdali ty prioritní projekty jsou realizovány, třeba zaměstnanost eh, nebo rozvoj. A eh, zda skutečně ty projekty přinesly nějaký efekt pro národní úroveň či evropskou úroveň. A to je důležité pro naše voliče. Děkuji. Ja, vielen Dank an den äh, Děkuji. Děkuji mnohokrát kolegovi i za jeho projev. Myslím si, že celá ta rozprava byla velmi rozmanitá. Hovořili jsme o spoustě různých věcí a v tuto chvíli bych rád tedy uzavřel tu uzavřel tu první část naší rozpravy a předal bych slovo panu předsedovi Evropského účetního dvora, panu Kaldejrovi. E, ještě jednou ho vítám velmi srdečně na e, naší společné e, rozpravě. Možná, že bych pouze ještě jednou zopakoval to, co už zde několikrát zaznělo. Naše dnešní setkání je pro nás velmi, velmi důležité. Je velmi důležité, že se setkáváme se zástupci národních rozpočtových výborů. Je velmi důležité, abychom se vyměňovali naše názory a postoje, abychom vůbec věděli, co pro nás znamená nutná řádná eh, a správná kontrola eh, rozpočtu. Proto jsem opravdu velmi rád, že z národních parlamentů za námi přijelo tolik eh, kolegů. Chci říci, že ty formuláře hm, na žádost o slovo v druhé části dnešní rozpravy budou mít již oranžovou barvu, to znamená, že nebudou zelené. A pokud byste tedy chtěli hovořit v tom druhém kole s panem Kaldej, Madeirou nebo chtěli přispět do té druhé rozpravy, tak bych vás poprosila, abyste vyplnili oranžové formuláře. A v tuto chvíli mi dovolte, abych tedy hned eh, předal slovo eh, váženému panu Kaldejrovi. Máte slovo, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane Tevere, vážení poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů, dámy a pánové, je mi velkou ctí, že jsem byl pozván na toto zasedání, na zasedání zástupců různých parlamentů, které se týká kontroly veřejných výdajů, což je základní aspekt eh, veřejné odpovědnosti. Kontrola evropského rozpočtu představuje zvláště významnou výzvu. A to nejenom z toho důvodu, že 80 všech evropských prostředků spravují společně Evropská komise a orgány členských států. V tomto kontextu bych se s vámi rád podělil o několik eh, zamyšlení a poznámek z perspektivy Evropského účetního dvora jako auditorské instituce. Pokusím se pokryt ty otázky, které byly navrženy na dnešní debatu, to znamená dosažení konkrétních výsledků, snižování administrativní zátěže, dále provádění efektivnější kontroly a auditu a zlepšení transparentnosti při vydávání prostředků v oblasti koheze a zemědělství. Vážený pane předsedo, milí poslanci, Evropští občané mají právo vědět, na co jsou vydávány jejich prostředky. Zda jsou vydávány správně a zda přinášejí nějakou hodnotu. Pokud je o rozpočet Evropské unie, občané mají legitimní právo dostat eh, záruky o tom, že evropské účetnictví je spolehlivé, že jsou plněny veškeré předpisy a že jsou evropské finance spravovány správně. To také vyžadují evropské smlouvy. Ovšem, poskytnutí takových záruk evropským občanům se ukázalo jako významná výzva pro evropské instituce a také pro členské státy posledních letech se podařilo dosáhnout velkého pokroku. Ale kus cesty budeme muset ještě urazit předtím, než evropští občané dostanou přesvědčivé odpovědi na všechny tyto tři otázky. To je také signál, který naleznete ve výroční zprávě účetního dvora o provádění rozpočtu z roku 2012, tedy zpráva, která byla zveřejněna minulý týden. Tato zpráva poskytuje přehled o tom, co víme zatím o současném stavu evropského financování. Stručně řečeno, zpráva účetního dvora za rok 2012 uvádí. Víme, na co jsou evropské prostředky vydávány. Evropské účty, které eh, připravuje komise, jsou spolehlivé a je tomu tak již od roku 2007. Také víme, že ne všechny prostředky jsou vydávány správně. Účetní dvůr došel k závěru, že platby z evropského rozpočtu jsou postiženy chybovostí a domnívá se, že nejpravděpodobnější míra chybovosti za rok 2012 byla 4,8 Nevíme toho zatím ale dost ještě o celkové hodnotě, kterou evropský rozpočet přináší občanům. Systém eh, zprávy a podávání, eh, zprávy financí a podávání zpráv komise zatím ještě neposkytuje dostatečné informace o této otázce. Současná úroveň eh, vědomostí odráží obtíže, se kterými souvisí zpráva a kontrola evropského rozpočtu. A také výsledky snah zlepšit tuto situaci za posledních několik let. Komise musí spolupracovat s celou řadou různých orgánů v členských státech ve snaze spravovat a kontrolovat vydávání prostředků. Další výzvou pro EU je zajistit, že tato ujednání pro zprávu a kontrolu evropských prostředků jsou v souladu s ujednáním o externím auditu a politickém dohledu. Ty také existují na evropské, ale také na národní úrovni abychom mohli evropským občanům poskytnout dostatečné záruky o vydávání prostředků, se tyto tři úrovně musí na sebe navrstvit. Jednak úroveň zprávy a kontroly, potom externí audit a nakonec politický dohled. Tyto úrovně na sebe musí navazovat tak, aby každá další úroveň dodala občanům další záruky. Tento model má významné dopady. Pokud chcete efektivní a účinný Eh, veřejný audit a politický dohled, je nejlepší začít eh, efektivně a účinnou kontrolou a zprávou financí. Komise již zlepšila své ujednání o zprávě kontrole a od roku 2004 se komise snaží eh, implementovat integrovaný rámec vnitřní kontroly, což pokrývá zprávu financí a také kontrolu evropských prostředků v členských státech. Účetní dvůr předložil v roce 2002 návrh v tomto smyslu o jednotném auditním modelu. Nové finanční nařízení vyžaduje také poskytnutí záruk ze strany orgánů členských států, a to v podobě prohlášení o zprávě financí. Hovořil o tom také pan Mulder. Členské státy mají možnost použít tuto záruku a mají možnost z toho vycházet při Eh, předkládání prohlášení o použití evropských fondů. Dosud se komise soustředila zvláště na zlepšení zákonnosti a správnosti pladeb. Hlavní cíl komise je snížit úroveň nesprávných pladeb pod 2%, tak abychom dostali nakonec od účetního dvora pozitivní zprávu. Tohoto cíle se zatím ale ještě nepodařilo dosáhnout. Učitní dvůr odhaduje, že pravděpodobná míra chybovosti vykazuje od roku 2007 neustálý pokles, ale úroveň chyb je stále ještě poměrně vysoká a odhady účetního dvora také v posledních třech letech zaznamenaly nárůst. Většina chyb stále ještě nastává v té 80% části rozpočtu, která se vydává na soudržnost a zemědělství. Tam sdílí e, řízení komise a členské státy. Je jasné, že národní a regionální orgány by mohly dělat ještě více ve snaze zjistit a předcházet chybám. Účetní dvůr se domnívá, že interní kontroly mnoha orgánů v členských státech jsou pouze částečně efektivní. Navíc Účetní dvůr zjistil, že více než polovina chyb, na které jsme narazili, se dala opravit ze eh, národním orgány předtím, než toto bylo předloženo Evropské komisi. Součást celého toho problému spočívá v tom, že současný systém finančních oprav dostatečně eh, nepodporuje orgány v tom, aby se vyhýbali chybám. Ani není jasné, že eh, se podaří získat zpět prostředky od příjemců, kteří nebyli způsobilí. Ovšem, chyba leží částečně na samotných předpisech. V některých případech jsou příliš komplexní. Právní rámec, který upravuje vydávání prostředků, se příliš zaměřuje na přidělování prostředků a na regulaci toho, jak by měly být vydávány a nezaměřuje se potom dostatečně na to, abychom podporovali takové vydávání prostředků, které dosahuje výsledků. Účetní dvůr vyzývá k jinému přístupu. Takový, k takovému, který bude více zaměřen na výkon. To je podstatné, pokud chceme dosáhnout lepšího vydávání prostředků. Podle našeho názoru správné vydávání prostředků musí respektovat právní předpisy a zároveň dosahovat zamýšlených výsledků. Programy pro vydávání prostředků by měly být navrženy tak, aby dosáhly obou těchto cílů. Musí být transparentní, odpovědné a ujednání o auditu musí toto všechno pokrývat. To bude ovšem vyžadovat e, předpisy a také řízení a kontrolní systémy musí být navrženy tak, abychom se více zaměřovali na to, zda vydávané prostředky dosahují stanovených výsledků. Prozatím jsme se snažili zvláště zaměřovat na to, zda jsou platby zákonné a regulérní. V programovacím období 2014 eh, až 2020 se musíme na toto zaměřit. Je to ideální příležitost pro vytvoření takovéto kultury zaměřené na výkon. Po mnohých diskuzích evropské instituce přijmou hlavní legislativní návrh pro, vydáv- pro vytváření programů v rámci nového víceletého finančního rámce. V nadcházejících sedmi letech vydáme asi 800 miliard eur na e, soudržnost a zemědělství, kde máme sdílené, sdílenou zprávu. Učetní dvůr zveřejnil stanoviska k těmto legislativním návrhům a věřím, že to máte, k, že to máte v dokumentech na dnešní zasedání. Podle názoru účetního dvora některé příležitosti zlepšit právní předpisy a zlepšit eh, také mm, programy nebyly, některé příležitosti nebyly využity. Pokud je o soudržnost, mnohé aspekty těchto programů se regulují až eh, v pozdější fázi a také na nižší úrovni v prováděcích a delegovaných aktech. Nicméně už nyní je jasné, že celkový právní rámec i nadále zůstane komplexní. Budeme mít šest různých úrovní předpisů a v některých případech se dokonce uplatní ještě další úroveň vnitrostátní legislativa. Výsledek potom podle našeho názoru je příliš velká administrativní zátěž pro Evropskou unii a také členské státy. Ta administrativní zátěž zůstane vysoká. Pokud je o ustanovení o správě a kontrole, Učetní dvor vítá potenciál, který se poskytuje členským státům zjednodušit evropské programy. Také se do, ovšem domníváme, že komise by měla hrát významnější úlohu při akreditaci národních orgánů a také by měla kontrolovat eh, správnost práce auditorských orgánů. Komise podle nás musí navrhovat opatření, které mi zajistí kvalitu prohlášení příslušných orgánů a také musí zajistit eh, správnost záruk, které poskytují. Takováto inf- takovéto informace a záruky by měly být dostatečně kvalitní na to, aby splnili potřeby jednak evropského a také národních parlamentů. Navíc účetní dvůr se domnívá, že programy na vydávání prostředků pravděpodobně zůstanou i nadále zaměřené na inputu, na vstupu. Podle nás bychom se ale měli spíše zaměřit na výsledky, a to tak, že stanovíme jasnější cíle a zavedeme vhodné ukazatele, poté bychom měli propojit platby úžeji s výsledky a také podpořit nebo vylepšit požadavky na monitoring a hodnocení. Zároveň musím poznamenat, že musíme vytvořit řadu nových aspektů, které by mohly přispět k vytvoření kultury více zaměřené na výsledky. Sem spadá zavedení smluv národních partnerství, nové rámce pro výkon a rezervy zaměřené na výkon. Toto musí být eh, vhodným způsobem zaintegrováno do existujících předpisů a ujednání. Pokud je o společnou zemědělskou politiku, Účetní dvůr se vyjádřil v podobném smyslu. Domníváme se, že právní rámec je velmi komplexní, Navíc se stále častěji používají delegované a prováděcí akty. Také říkáme, že je nutné posílit eh, dozorčí úlohu komise a říkáme, že řízení a kontrola jsou příliš zaměřeny na ten vstup místo na výsledky. Pane předsedo, Vážení členové, důvěra občanů eh, v Evropské unii je ohrožena. Pokud chceme přesvědčit evropské občany o tom, že je nutné vytvářet programy na evropské úrovni, občané musí vědět, že tyto programy sebou nesou nějakou přidanou hodnotu. Musíme jim poskytnout záruky v tom smyslu, že evropské prostředky byly vydány v souladu eh, s pravidly, ale to samo o sobě nestačí. Uvedu konkrétní příklad když použijeme evropské prostředky na renovaci nebo výstavbu mořského, námořního přístavu, tak nestačí vědět, že byly postaveny sklady a doky. Občané kromě toho musí vědět, že tato zařízení se také používají. Například tam kotví lodě, překládá se tam náklad na silniční a železniční dopravu a také chtějí vědět, že byly vytvořeny dlouhodobá pracovní místa, jednak na místní e, úrovni, ale také v Evropě. To jsou výsledky, které je zajímají. To znamená, že si musíme podívat eh, nad rámec evropského rozpočtu. Dál. V současné době audit a dohled na takovými projekty neprobíhá propojeně. Když se vydávají někde společně prostředky eh, národní a evropské, audit těch národních prostředků probíhá na úrovni členského státu a audit těch evropských prostředků potom na úrovni evropských institucí. Bylo by ovšem výhodné pro občany, kdybychom uh, této dvojí kontroly pracovali nějak lépe propojeněji. Na veřejné finance se vykonává stále větší tlak, chceme toho dosáhnout více s méně penězi. A to nehledě na to, zda prostředky pocházejí z evropského rozpočtu či národních rozpočtů. To bude vyžadovat celkové zlepšení e, zprávy veřejných financí a také odpovědnosti. Snaha posílení evropské zprávy nám poskytuje příležitost. Například nová ujednání pro ekonomický a fiskální dohled zahrnují opatření pro harmonizaci eh, rozpočtové otázky členských států a také účetnictví. Vážený pane předsedo, vážení členové parlamentu. Evropské parlamenty a veřejné auditorské organizace jako je například také Evropský účetní dvůr. Tedy společně máme významnou úlohu, kterou musíme hrát, musíme zajistit lepší e, finanční zprávu v nadcházejících letech a snažit se tak dosáhnout lepšího vydávání prostředků pro naše občany. Bylo mi velkou ctí, že jsem tady dnes mohl pohovořit a budu se těšit na další diskuzi. Děkuji. Thank you very much, Mr. President Caldera. Děkujeme, děkujeme panu Caldeirovi za jeho úvodní slova pro tuto druhou část naší rozpravy a první kolega, který se přihlásil o slovo, je pan Roman Heider ze Rakouské národní rady. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, už několikrát jsme zmínili, že nám všem jde o to, aby veřejné prostředky byly využívány co nejefektivněji a že je to i hlavní cíl Evropské unie. To znamená, že tady samozřejmě musí být hlavním předpokladem efektivní rozpočtová kontrola. A v posledních letech jsme zaznamenali nezbytnost eh, přepracování této struktury rozpočtových kontrol. A v této souvislosti je velmi důležité, aby byla prováděna rozpočtová kontrola správným způsobem. E, uvědomili jsme si, že vlastně správnost a regulérnost e, e, rozpočtu nemůže být kontrolována pouze Evropským účetním dvorem, protože to prostě nestačí. Tady s tím samozřejmě souvisí i spousta nových ustanovení a pravidel, která musí být dodržována podle nově přijatých směrnic a nařízení. To znamená, že tady do kontroly rozpočtu musí být eh, nezbytně začleněno i další, eh, musí být začleněny i další eh, orgány. Národní parlamenty a národní účetní dvory, národní kontrolní úřady musí musí v tuto chvíli a v této souvislosti poskytovat eh, důležité znalosti, které jsou pro tuto eh, kontrolu zcela eh, nezbytné. To znamená, že všechny kontrolní úřady, i evropský, i evropské kontrolní úřady se musí obracet na tyto národní orgány proto, aby získali dostatečné informace a znalosti. Ano, děkuji, děkuji v tuto chvíli kolegovi Heiderovi. V tuto chvíli ale to vypadá tak, že se nikdo další z národních parlamentů nepřihlásil o slovo. Ale paní Kessler za Evropský parlament. Takže my si vždycky slibujeme věčné přátelství ale takhle to říkat, to nemá vůbec žádný smysl. A proto já jsem se chtěla uh, německých kolegů zeptat na to, co jste doposavat podnikli proto, abyste tu situaci změnili. I v souvislosti s Litvou. Pamatujete si, že v roce 2011 jsme byli na společné misi a já se ptám, co jste, nebo jakým způsobem Jak tedy postupujete v této otázce, to znamená v té problematické otázce týkající se Litvy? A pokud, ne, pokud mi v tuto chvíli ještě nemůžete popovídat o tom, co už eh, bylo učiněno, tak co chcete učinit v budoucnosti a dále, jakým způsobem nebo co děláme pro eh, zlepšení situace v Itálii. Eh, dále, vy přece i víte, že ta oblast zemětřesení je vlastně velmi komplikovaná, je to oblast, která velmi trpí a jakým způsobem se to také odráží na rozpočtových eh, výdajích. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom od slov přestoupili k činům. To znamená, co budeme podnikat, co již bylo podniknuto. Děkuji, děkuji kolegyni. Já nevím, jestli v tuto chvíli už e, chce někdo v tuto chvíli reagovat na to, co říkala kolegyně. Paní Vajké, nemůžete hovořit. energetiku. Děkuji. <laughs> Děkuji. My jsme vytvořili parlamentní výbor pro energetiku a tento výbor se zabývá otázkou právě té eh, eh, jaderné elektrárny a i náš ministr financí se zabýval eh, problematikou, touto problematikou a nyní jsme zanalizovali i stav prací, abychom věděli, jak to bude s tímto projektem. na všech úrovních, ať je o úroveň vládní, parlamentní, tak to je mm, otázka velkého zájmu a tudíž se snažíme eh, co nejefektivněji zde čerpat evropské prostředky, aby tento projekt eh, byl korunován úspěchem a co nejefektivněji, abychom čerpali na ně eh, evropské peníze. Ja, vielen Dank. Ich darf dann als... Děkuji, děkuji mnohokrát a v tuto chvíli mohu při, předat slovo kolegovi Karielovi z italského parlamentu. Prosím, máte slovo. Je. Ano, děkuji. Já bych chtěl především poděkovat panu předsedovi Kalirovi za eh, Eh, přednášku, eh, ve které zmínil, jak je důležitá vnější kontrola eh, při kontrole tedy prostředků. A zde bych chtěl zareagovat na to, co jsme slyšeli od kolegyně Gresle. Dobře. Parlament mimo jiné určitě by měl i e, provádět hlubší šetření této otázky a zde v podstatě to je něco, co zešlo již z bývalého funkčního období, ale já bych zde chtěl především zdůraznit prohlášení, e, která jsme slyšeli od pana komisaře Hána, od generálního ředitele DG Regio také Evropské komise, od pana Popence, tedy od náměstka generálního ředitele. Toto hodnocení zdůraznilo, že že nadměrné, nadměrně vysoké náklady na obydlí, vyšší než normálně se platí, tak to především bylo kvůli té naléhavosti postavit tato obědy rychle a kdy bylo třeba zajistit bydlení naléhavé, v naléhavé situaci pro více než 10 tisíc eh, obyvatel, tedy obětí eh, zemětřesení v kraji Abruzzo. A takže proto ta kritéria pro výstavbu Eh, tedy musí to být i eh, kritéria přísnější, protože jde o eh, seismickou zónu. To také byl další důvod pro nárůst nákladů. A určitě to je hodnocení, tak jak to vidí stávající, tedy parlament samozřejmě je třeba to ještě více asi prošetřit, ale Eh, je třeba se na to podívat z pohledu konkrétní situace a to bylo důvodem právě. Podle mého soudu ještě vzít eh, to tedy vlastně jako mm, téma této diskuse. Dobře, tady asi při další detaily budu moci poskytnout až do budoucna. Dále je třeba i se na to podívat z pohledu i přístupu Itálie my zde máme ministra pro místní rozvoj, který má na starosti zprávu komunitárních fondů konkrétně. A zde my samozřejmě víme, že prevence je lepší než následná léčba. A z tohoto důvodu italský parlament nyní ve světle příštího programu na léta 2014-2020 nyní posiluje nástroje, Eh, s cílem zabránit nesrovnalostem a neefektivnímu čerpání evropských prostředků. Eh, ten nejvýznamnější případ to je nedávné rozhodnutí, které přijal ministr a to vytvořit agenturu pro tuto otázku eh, a ta bude mít úkol tedy podporovat přípravu projektu a eh, podporovat nebo pomáhat eh, lepší zprávě fondů na úrovni krajů. A mm, takže zde nejenom jde o tu lepší kontrolu na centrální úrovni ze strany nejvyššího kontrolního úřadu, ale jde i o lepší regionální kontroly. Teď tedy eh, eh, potom eh, předpis zákon o stabilitě. My chceme se vyhnout chybám, ke kterým došlo v předchozím období v letech 2007-2013 a my mm, tedy jsme Eh, samozřejmě eh, zde tedy to všechno ovlivnilo i tu schopnost čerpat eh, prostředky na politiku soudržnosti v Itálii. Mm, zde 31.12.2015, to je tedy termín, kdy bychom měli tedy vynaložit tyto prostředky, ale v podstatě pouze to bude 19 miliard, což bude asi pouze 40% plánovaných zdrojů. A proto jsme vytvořili i tuto agenturu, která má především se snažit eh, tedy lépe, eh, efektivněji, transparentněji vynakládat tyto prostředky. A eh, nyní i tedy samozřejmě s cílem zabránit případným chybám při předávání údajů třeba i, i při samozřejmě samotném čerpání prostředků. A tedy tato agentura by měla pomáhat i regionům, aby lépe mohli plánovat a vynakládat vším způsobem eh, veškeré tedy alokace, které eh, budou v plánu do roku 2020 a právě přesně, aby se zabránilo nesrovnalostem. Nyní i vyhodnocujeme možnost, eh, hm, to znamená i eh, uložit eh, analýzu ex ante, to znamená ex ante předem, aby se hm, prověřili ty základní kritéria, proto aby vůbec bylo možné ten program provést. A zde tedy i potom, aby stát nebyl hrán k odpovědnosti za případné skluzy a podobně. Já myslím, že to je přístup, který je zcela v souladu s a především bych chtěl ještě i e, upřesnit e, něco k hodnocení e, účetního dvora ve světle legitimity a regulárnosti plnění rozpočtu. Zde evropské instituce a národní instituce samozřejmě zásadně přispívají k fungování kontrolám, to je to, co by měl provádět i eh, parlament zde. A vlastně proto i u nás vytváříme tedy eh, ten parlamentní úřad eh, pro kontrolu rozpočtu, a který bude tedy kontrolovat veškeré údaje, makroekonomické údaje a tak dále. Nemohou však skrývat, a zde bych pohovořil konkrétně o italské zkušenosti, že ne vždy parlament má možnosti, schopnosti, nástroje i někdy politickou vůli eh, Eh, intervenovat a v podstatě i reagovat nějak na ty indicie, které vyplývají eh, z těch zpráv Evropského účetního dvora a našeho Národního kontrolního úřadu. Eh, zde je třeba abychom více tedy se vždycky zhostili odpovědnosti. A s tím já zcela zde souhlasím s tímto apelem. A velice často zde tedy mm, Eh, zde tedy eh, jaksi je taková, takový laxní přístup k tomu řešit ty neregulérnosti a mm, některé tyto typy mm, chování vede k tomu, že si lze myslet, že eh, v podstatě se někdo chce zbavit své odpovědnosti a je třeba tedy i zlepšit tedy načasovanost, eh, aktuálnost toho, když dostaneme třeba nějaké zprávy do parlamentu a, a je třeba, aby parlamenty skutečně potom se toho zhostili včas, aktuálně, ve správném okamžiku a zodpovědně. Děkuji. Děkuji. A dále bude hovořit pan Sören Syndergaard za Evropský parlament. Øh, øh, øh, Děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat italskému kolegovi za odpověď na otázky, které padly. Nejprve bych rád poznamenal, že toto se netýká výlučně Itálie i jiné země, konkrétně má Dánsko, měla problémy s prováděním a implementací evropských prostředků, takže nejde pouze o Itálii. Ale Itálie je příklad, který můžeme použít ve snaze vysvětlit, jak se používají v národních parlamentech zprávy účetního dvora. Je totiž pravda, že účetní dvůr v roce 2012 vypracoval zvláštní zprávu o akvile. Mě by zajímalo, zda tato zpráva byla prodiskutována v italském parlamentu nebo příslušných výborech italského parlamentu. Prostředky byly vydány v Itálii a když účetní dvůr vypracoval tuto zprávu, není to pouze zpráva, která by se měla projednávat zde v Evropském parlamentu, ale také v těch národních parlamentech. A z toho důvodu se ptám, zda to bylo projednáno u vás v italském parlamentu. Je pravda, že ve zprávě se uvádělo, že náklady na stavbu stály 150% tržní ceny. To byl jeden problém. Ale další velký problém ve zprávě, další velký problém, který ukázala zpráva, eh, byl, že z 500, milionů, které jsme dali k dispozici, 350 milionů bylo vydáno na jiné účely, než jsme tady rozhodli na úrovni EU. Například na eh, stále byty, stále ubytování místo dočasného ubytování a tak dále. Výsledkem potom bylo to, že bylo postaveno méně ubytovacích kapacit, než postaveno být mělo. My jsme ty prostředky dali k dispozici a tady už byl potom problém na úrovni Itálie. Na úrovni nebo byl to problém pro italské občany v daném regionu, protože z těch peněz mohli dostat více, než dostali. Je to takový příklad z minulosti a my bychom se z něho měli poučit. Zvláštní zpráva účetního dvora byla projednána v Evropském parlamentu, na to se ptám, a pokud ano, tak jaké to mělo dopady? Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr Söndergaard. Ich... Děkuji, pane Söndergaardne, a mám tady na seznamu řečníků další dva řečníky, kolega z chorvatského parlamentu. Máte slovo. Zahvaljujem, pozdravím, naravno. Děkuji. Já zdravím pana Kalderu a chci mu poděkovat za jeho poznámky týkající se účetního dvora. Účetní dvůr poskytuje pokyny v této souvislosti, protože efektivnost to je věc, která se dá kontrolovat pouze v případě, že je audit správně připraven. To vše, o čem dnes hovoříme, tedy používání eh, prostředků pro oblast soudržnosti a strukturálních fondů, to je věc, které se Chorvatsko v budoucnu bude účastnit a z toho důvodu je celá ta diskuze pro nás velice důležitá. Jde nám o to, abychom se na konci mohli vyhnout nesprávnému vydávání prostředků. Často se hovoří o chybovosti, ale kromě toho bychom možná měli také hovořit o správném řízení nebo správné správě prostředků. Příprava kontroly a auditu je tedy klíčová je to velmi důležité, protože následně je potom jednodušší vydávání prostředků také kontrolovat. Poté, co jsou prostředky vydány, nastane situace, o které statistiky uvádějí, že došlo k eh, míře chybovosti 4%, to znamená k takovéto ztrátě. To uváděl pan Caldera. My bychom možná měli v rámci všech projektů, v rámci všech dokumentů mít také lepší, nebo snažit se tam zapracovat lepší školení těch, kteří budou prostředky používat, lepší školení těch, kteří připravují projekty. Tímto způsobem se budeme moci vyhnout takovým ztrátám a budeme moci prostředky využívat lépe. Podle mne je to klíčové pro to, abychom se v budoucnu mohli vyhnout veškerým problémům, které nastávají dnes. Jak jsem zaznamenal, docházelo k tomu také v minulosti, dochází k tomu stále. Pokud budeme jednat tak, jak navrhuji, budeme moci celý ten proces lépe řídit. Já myslím, že školení pro školení příslušných osob je klíčové. Kontrola nad vydanými prostředky není urgentní pro politiky a z toho důvodu bych doporučil vhodné proškolení a šíření znalostí o tom, jak prostředky správně vydávat. To je podle mne klíč k tomu, abychom se vyhnuli ztrátám a chybovosti. Děkuji. Ja, vielen Dank. Eh, Děkuji, děkuji mnohokrát, kolego, za to, co jste právě řekl, protože to zcela odpovídá také našemu přesvědčení, že naše zájmy jsou společné a e, že to nejsou vždy pouze rozpočtové kontrolní e, výbory v parlamentu, které mají jaksi tu největší váhu. A tady velmi důležitá i veřejná diskuze, samozřejmě, ale myslím si, že pokud budeme chtít pokročit, tak eh, pokročíme pouze za toho předpokladu, že bude existovat velmi intenzivní spolupráce mezi námi všemi, to znamená na národní, evropské úrovni a regionální. A dále je také velmi důležité, aby existovala také veřejná, veřejná kontrola eh, veřejných eh, rozpočtů. Dále poté je samozřejmě se také podívat na ty lekce, které jsme se na ta poučení, která jsme se již naučili. A samozřejmě k tomu řekne ještě něco pan Koejo a já doufám, pan Koejo, tedy pan kolega z Itálie, k tomu ještě něco řekne, takže máte slovo, kolego. Sí, um, allora, la discussione in me... Ano. Diskuze týkající se zprávy účetního dvora v našem parlamentu neproběhla. Jak už jsem uváděl, v rámci svého předchozího příspěvku, my jsme připraveni, jako rozpočtový e, výbor, jsme připraveni a ochotní se, této se podrobně věnovat této zprávě a také jsme ochotní vést šetření o tom, k čemu došlo, jak byly prostředky nakonec vydány. A zvláště jsme připraveni tomuto výboru poskytnout aspekty pro hlubší posouzení celého případu. považujeme za velice důležitou, důležitou zásadu transparentnosti. Já myslím, že tam není nutné nic vysvětlovat, protože cíl ubytovat nebo poskytnout ubytování um, osob postiženým zemětřesením toho cíle bylo dosáhnuto, ale samozřejmě ten cíl se musí také dosahovat v kontextu v rámci předpisu Evropského účetnictví. Jsme také ochotní transparentně eh, dát informace o tom, jak byly vydány tyto prostředky evropských občanů. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. A teď Franz Esl z Rakouského, z eh, Rakouské národní rady. Děkuji. Samozřejmě, že všichni chtějí snížit administrativní zátěž. Eh, to je jasné. Říkáme také o tom, že chceme vydávat eh, prostředky cíleně. To s tím já souhlasím. Nicméně, tady eh, jediným řešením není zpřísnění kontrol. Je také zcela nezbytné, aby byly prakticky aby, aby vlastně všechna pravidla vycházející z pokynu směrnice a nařízení se řídila také e, praktickou situací, to znamená situací v praxi. Například, co se týče té právy o Španělsku, Portugalsku a e, Rakousku, kde se vlastně hovoří o té e, chybovosti, tak Eh, tak chci říci, že ne úplně vše, se všemi těmi informacemi můžeme souhlasit. Samozřejmě, že také eh, řešením není naprostá digitalizace naprosto všeho, ale právě například v této zprávě se hovořilo vlastně o um, kategorizaci zemědělských a lesnických ploch. To znamená, že tady ta digitalizace taky nevyřeší úplně všechno. A my v podstatě eh, už dlouho hovoříme o tom, že by bylo dobré, kdybychom samozřejmě i nadále všechny ty plochy se snažili zdigitalizovat, ale aby vlastně ty plochy, které v tuto chvíli ještě slouží jako pastviny, aby byly i nadále jako pastviny používány ještě i když nejsou e, eh, zdigitalizovány. To znamená, že my si myslíme, že by tady ta kontrola byla jednoduchá, e, přineslo by to samozřejmě příjmy e, jak nám, tak také evropskému rozpočtu. To znamená, že při kategorizaci zemědělských ploch si myslím, že musíme používat systém, který bude jasný, který bude jednoduchý a který bude také lehce aplikovatelný. Děkuji, děkuji, pane kolego. My jsme za náš eh, rozpočtový výbor už hodně bojovali za to, aby právě v této oblasti došlo k co největšímu zjednodušení. Já jako předseda jsem se sám účastnil vyjednávání s Evropskou radou a některé ty boje byly opravdu dokonce i úspěšné. To znamená, že co se týče těch nízkých částek, tak tady by měly fungovat jiné postupy. Vy jste ale zmínil jednu velmi důležitou věc. Říkal jste, že v budoucnosti v rámci nově přijímaných zákonů je třeba opravdu se zaměřit na tu proveditelnost, na to, jakým způsobem tyto pokyny budou prováděny v praxi. Eh, to znamená, že tady můžeme i zmínit poslední zprávu z, eh, od účetního, Evropského účetního dvoru, která se zabývá zadá, zadáváním vládních zakázek a eh, v této zprávě se také hovoří v podstatě o důležitosti zaintegrovat do těchto systémů také hodnocení eh, dopadů a nákladů. A my jsme v tuto chvíli velmi, velmi zvědaví, zdali v tuto chvíli eh, v tom novém návrhu, který přijde od komise, je toto zjednodušení už eh, zapracováno. A byli bychom opravdu velmi rádi, kdybyste i vy na vaší úrovni dělali opravdu vše pro to, aby to, co bylo Eh, v tuto chvíli přijato nebo bude přijato na evropské úrovni, se v praxi odráželo opravdu ve zjednodušení administrativních postupů. Eh, já bych v tuto chvíli dal ještě slovo dalším dvěma kolegům, kteří se přihlásili o slovo a poté dám slovo vám, pane Caldeiro. Takže v první bude hovořit paní Dagmar Zvěřinová za Český senát. Máte slovo. Dobrý den, vážení kolegové, kolegyně. Dovolte, abych také za Českou republiku eh, zde něco řekla. Eh, u nás eh, pracuje v současné době jenom jedna komora parlamentu, a to je Senát, čili druhá komora v současné době se teprve ustanovuje a proto byl vybrán Český senát, aby zde zastupoval Českou republiku i u nás byly určité problémy s čerpáním finančních prostředků z Evropské unie na některých projektech. My jsme udělali také určitě nějaké chyby z toho prostého důvodu, že jsme si nastavili příliš složitou strukturu, které prostě potom ten jednotliv, kontrolní mechanismus bylo těžké udržet a důsledně kontrolovat. Tohle je pro nás obrovské poučení do budoucna. Nicméně i já bych e, chtěla poděkovat tady svým předřečníkům, zvláště z Rakouska, z toho důvodu, že některé ty programy a prostě ta nařízení jsou příliš složitá, ale nejde o to, že my to politici se třeba naučíme a pochopíme, ale v podstatě my to osobně neprovádíme e, ani v parlamentu, ani v Senátu, spíš to budeme kontrolovat nebo snažíme se tomu zajímat nějaké kontrolní mechanismy, ale prostě provádí to určití e, pracovníci v terénu, které potom je velmi těžko e, kontrolovat, jestli jak denodenně dodržují jednotlivá pravidla. Souhlasím s tím, že by měla být trošičku jednodušší, ale především by tam mělo proběhnout určité školení na jednotlivé programy právě v tom období, co se bude kontrolovat, co je přípustné, co zásadně není možné. A potom v průběhu těch jednotlivých eh, třeba projektů mít eh, velmi otevřenou konzultační možnost, protože ty, které ty projekty probíhají dlouho, mohou se změnit jednotlivé předpisy a potom velmi těžko se aplikují eh, předpisy i Evropské unie, když ten pro, projekt probíhá, musíte tam do něj někdy i třeba v technické rovině zasáhnout. Eh, chtěla bych říci, že ta průběžná kontrola je eh, i z účetního dvora brána v České republice velice vážně, pochopitelně se to odráží i na potom politickém dění v České republice Eh, chtěli bychom eh, v tomto směru i eh, možná požádat o otevřenější takový přístup k jednotlivým chybám, protože nejenom naše chyby jsou naším poučením, ale i chyby kolegů. Sdílíme jeden ten evropský prostor, chcem, máme tady evropské peníze, které jsou penězi daňových poplatníků celé Evropské unie a některé ty chyby naše, ty, ty ty známe, ale prostě potom eh, ty, mm, eh, ty rozbory, no, o ty bychom měli zájem, aby jsme se jich v budoucnu eh, nedopouštěli ani my. Souhlasím také s tím, že by měly být propagovány podstatně více u veřejnosti ty eh, výsledky, ty výstupy, eh, které, kterých bylo i třeba dosaženo, ale ne každý ví, že prostě třeba ten projekt eh, stál tolik peněz, ale měl takové a takové dopady. Ještě třeba se ta veřejnost doví obecně, kolik bylo zřízeno pracovních míst, ale potom ten samotný technický účel, ten už je potom bohužel brán jako samozřejmost, je součástí toho našeho dnešního bědění nyní, ale ale i v budoucnu má být důsledně kontrolováno, jestli ten účel eh, dosáhl po celou dobu to deklarované účelnosti a eh, účinnosti eh, ten samotný cíl. Myslím si, že by bylo dobré i více specifikovat um, možnosti eh, zaměření jednotlivých těch projektů. Někdy ty projekty, eh, které jsou požadovány v tom daném regionu, se třeba ne úplně eh, zcela, nebo zcela trefují do jednotlivých těch Um, projektových cílů a potom bohužel, uh, a to vidíme i v České republice a možná i jinde, se trošičku ty projekty ohýbají, aby prostě v tom daném regionu ty bylo možnost čerpat ty finanční prostředky. Tam by měly být jasné kategorické podmínky, kdy je možné čerpat, kdy už ne a, a v podstatě uh, bychom vítali větší konzultaci. Thank you. Ja, vielen Dank. Děkuji, děkuji mnohokrát. A v tuto chvíli pan, pan Guillaume. Thank you, uh, Mr. Chair. I would like to, uh... Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád zaměřil na odpovědné vydávání finančních prostředků evropských. Souhlasím uh, s panem Grukovičem, chorvatským kolegou, který uváděl, že bychom se měli zvláště zaměřit na podmínky, které nám umožní lépe evropské prostředky vydávat, ne pouze na tu chybovost. Na druhé straně informaci o chybách také potřebujeme. Já myslím, že míra chybovosti je pro nás velice důležitá. Na základě toho můžeme v národních parlamentech vést debatu o tom, jak zlepšit vydávání prostředků na straně jednotlivých členských států. Panu Kaldejrovi bych rád položil otázku. Zajímalo by mne, zda účetní dvůr v příštích zprávách bude také poskytovat další informace o míře chybovosti jednotlivých členských států. Tedy neuvádět tam pouze obecně tu míru chybovosti, ale rozdělit to podle jednotlivých zemí. A jaké další pobídky vidíte, jakým dalším způsobem si myslíte, že je možné zlepšit odpovědnost jednotlivých členských států za vydávání evropských finančních prostředků? Děkuji.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 kolegyně a kolegové. V tuto chvíli bylo již zmíněno mnoho otázek, které se týkaly práce Evropského účetního dvoru. I kolegyně z České republiky se ptala, jaká podpora bude poskytována ze strany institucí a panem předsedom možná, že byste v tuto chvíli mohli již reagovat na to, co zde zaznělo. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny otázky, které zde zazněly a doufám, že na ně budu schopný adekvátně odpovědět. První otázka, která zde zazněla, vlastně zazněla i v prvním kole rozpravy, byl to pan Van Inchen, který se ptal vlastně na tu chybavost mezi různými členskými státy a co s tím můžeme udělat. Já jsem eh, upozorňoval na to, že nové finanční nařízení vlastně stanovuje nový základ pro eh, záruky. To znamená, že jde o to prohlášení o důvěryhodnosti účetnictví. A to nové finanční eh, na nařízení vlastně vytváří nový řetězec záruk mezi vlastně těmi eh, různými národními orgány, které musí vlastně vydávat eh, prohlášení, která se poté dostanou na evropskou úroveň, tak abychom my vlastně byli schopní shodnotit tu situaci. To znamená, že ve chvíli, kdy půjde o důvěrohodné informace, eh, budou kompletní, tak na základě toho budeme si moci udělat opravdu jasný eh, přehled a obrázek o tom, jaká situace panuje v různých státech. To znamená, že pokud tedy se tento řetězec vystaví a bude efektivní, tak eh, i národní parlamenty budou mít v dispozici daleko více informací než dnes. To znamená, že budou mít daleko více informací o efektivitě a účinnosti svých eh, výkonných eh, orgánů a hlavně těch řídících orgánů a budou hned od začátku moci v podstatě zabraňovat chybovosti, protože já jsem to už říkal, v dnešní době, samozřejmě, že to záleží, ale v některých oblastech, hlavně tedy například eh, co se týče fondu eh, sociálního nebo fondu soudržnosti, tak vlastně chci říci, že u 50% transakcí z roku 2012 jsme zjistili, že vlastně to byly příklady, kde to byly národní orgány, které měly k dispozici tu informaci a ta oni vlastně mohli, mohli eh, zabránit eh, tomu nesprávnému vydávání peněz. Ale proč? Proč tak neučinili? To znamená, že tady musí jasně tu zodpovědnost převzít eh, stát, musí převzít vláda, tak, aby vlastně všechny tyto zainteresované orgány, kontrolní úřady plnily svou funkci. Takže tady, tady opravdu je ten zdroj těch nedostatků. Říkal to samozřejmě i pan eh, Karežo. Eh, říkal, že prevence je samozřejmě eh, lepší. Já s tím souhlasím. To znamená, že pokud se vám podaří vytvořit tento řetězec záruk, tak Eh, budete moci v podstatě sledovat celý ten proces, budete moci srovnávat eh, informace, protože my samozřejmě jsme v tuto chvíli na evropské úrovni, to znamená, že budeme mít také jiný druh eh, informací nebo jiné úrovně informací, ale musí to být srovnatelné informace, tak abychom mohli opravdu srovnávat a musíme ale zajistit, aby všechny státy také mohly sami, sami kontrolovat e, postupy. To znamená, že pokud by to všechno šlo pouze nařízené ze zhora, tak by to určitě nebylo efektivní ani co se týče nákladů. To znamená, že chceme-li, chceme-li opravdu zajistit účinnost tohoto systému, tak musí tento kontrolní řetězec fungovat co nejlépe na národní úrovni. Ano, stejně jak říkal pan Hesl, Eh, hovoří v podstatě, hovořil o, té, eh, o tom problému kategorizace zemědělských eh, ploch. Ano, je to pravda, byly tam problémy, ale tady ten problém spočíval v té, právě v tom vydávání pasů pro různé druhy zemědělských ploch, ale tento systém v podstatě nefungoval v různých státech. To znamená, ano, samozřejmě souhlasím, nechce tyto plochy digitalizují, ano, v pořádku, ale ať víme, ať jsme si jisti také, že eh, ten systém jako takový funguje, protože tady to nezáleží na auditorovi. Auditor jenom potom přijde na místo a zkontroluje tu situaci, jak může. Ale tady potřebujeme zajistit, aby fungoval v podstatě ten systém kategorizace eh, zemědělských a nezemědělských ploch. A Tady v tuto chvíli se samozřejmě už činí nějaké kroky a já jsem si jistý, že pokud budeme schopni v této oblasti spolupracovat, tak se budeme moci takovýmto chybám vyjíbat. To znamená, že dochází neustále k aktualizaci těchto systémů. Dále. Otázka zjednodušení. A vyšší flexibility nebo flexibilnějšího postoje. Já si myslím, že jedna věc je hledání jasných, jednoduchých pravidel s méně komplexními postupy, které vlastně zjednoduší to řízení a kontrolování fondů na národní úrovni, stejně jako na regionální a evropské. Já jsem již říkal, že jsme vlastně přišli o příležitost s tímto novým návrhem pro další víceletý finanční rámec, který se v tuto chvíli již dovyjednává. To znamená, že tady máme spoustu legislativy, která vlastně vlastně to všechno dělá ještě složitějším. To znamená, že tady dojde ještě k vyšší eh, komplikovanosti určitých systémů i na národní úrovni. Teď se samozřejmě hovoří o podmínkách způsobilosti pro vyplácení plateb. A tyto, eh, tyto podmínky jsou eh, různé eh, v jednotlivých členských státech, ale ještě kromě toho členské státy samotné k této komplexitě přispívají. To znamená, že ty systémy jsou ještě o něco komplexnější. A to je, proto, to je to, proč jsem říkal, abychom se opravdu soustředili na výsledky, na poskytování a zajišťování výsledků. A souhlasím s kolegou, který o tom eh, hovořil, souhlasím se svým kolegou z Portugalska, že je třeba se podívat opravdu na tu míru efektivity a účinnosti a proto potřebujeme opravdu ze začátku mít stanovené celé jasné cíle, to znamená, co chceme, čeho chceme dosáhnout s těmi prostředky, které jsou asignovány, přiděleny z evropského rozpočtu do konkrétních oblastí. A musíme samozřejmě také identifikovat vhodné ukazatele, přátelé, které nám pomohou opravdu určit také, zdali tyto výsledky byly dosaženy a do jaké míry jich bylo dosaženo. To znamená, ano, ano, podmínky, ale podmínky, které se budou vázat na výsledky a ne na tu, ty vstupní informace. To znamená, že platby se musí vázat na konkrétní dosahování konkrétních cílů. A já jsem to říkal to znamená, že to je jako kdyby... To je jako když v podstatě postavíte přístav, ale e, není u řeky. To znamená, že chcete opravdu systém, který postavíte, vystavíte, který bude plnit také ty cíle, na základě nichž jste ten systém vystavili. To znamená, že ta pravidla jsou pouze jednou součástí toho celkového obrázku. To znamená, rozhodně ty vstupní informace jsou důležité, ale i ty výsledky. To znamená, že celý ten systém eh, vydávání prostředků musí být také opravdu vázán od samého eh, začátku eh, z těch cílů, z těch stanovených cílů pro ty konkrétní oblasti. a doufám, že tímto jsem mohla zareagovat na většinu těch věcí, které zde zazněly. A ještě co se týče toho, co říkal pan Karejlo, tak eh, chci říci, že my my budeme v každém případě rádi, když eh, u vás budeme tedy moci představit tento konkrétní, tuto konkrétní zprávu. Pan Roso byl také velmi, eh, velmi aktivní. Já vím, že on není hlavním zpravodajem pro tuto zprávu, ale eh, jsem si jistý, že můj kolega se jistě velmi rád s vašimi národními orgány spojí. Ten, tato zpráva je vždy rozesílána všem národním parlamentům a tato zpráva má být tedy poté projednávána se všemi parlamenty, které o to projeví eh, zájem. Poté máme také spoustu zpráv, které sice nejsou automaticky rozesílány všem jednotlivým eh, státům, ale které jsou k dispozici na vyžádání pro všechno. Možná, že bychom tady mohli eh, v podstatě postupovat trošičku eh, jaksi automatičtěji, ale to nevím. Možná ne všechny ty informace jsou relevantní pro národní parlamenty. To znamená, že i to možná vám poslouží k, k možnému hodnocení aktivit eh, Evropského účetního dvora. Pan Heider hovořil o té nové důležité architektuře, ale tato architektura musí vycházet eh, samozřejmě z toho základu nového nového finančního nařízení. Ale samozřejmě, že jde v první a poslední řadě o eh, spolupráci mezi národními kontrolními úřady a Evropským účetním dvorem, stejně tak jako jako je důležitá spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Všechno vychází z tohoto. A to je přesně to, o čem se tady dnes bavíme. Všechno to jde samozřejmě daleko víc nad rámec ze společné zemědělské politiky nebo o fondu soudržnosti tady v podstatě ten zájem je jasně na obou stranách. Všichni máme společný zájem. Všichni hovoříme o jednotném eh, kontrolním mechanismu, jednotném eh, mechanismu dohlednu, jednotné bankovní unii a tak dále. Ale tady je třeba si položit otázku, jakou roli hraje tady Evropský parlament, jaký, jakou roli hrají národní parlamenty, jakou roli hrají národní kontrolní úřady. Toto jsou otázky, které si musíme položit a musíme musíme na ně zodpovědět, protože pouze tak budeme moci dát dohromady opravdu celý ten obrázek a budeme, moci, budeme, být schopni, budeme schopni říct, eh, u koho je tedy ta zodpovědnost. Děkuji. Děkuji mnohokrát a v tuto chvíli si ještě ptám, zdali za národní parlamenty nebo za Evropský parlament chce ještě v tuto chvíli někdo promluvit. Nevypadá to tak tak předávám slovo kolegyni Vajkiny. Možná, že byste chtěla něco na závěr říci? Děkuji, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau aš Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říct, že výroční zpráva účetního dvora, Evropského účetního dvora, je eh, nyní projednávána v Evropském parlamentu a pod vedením eh, tedy šéfky, ředitelky Nejvyššího kontrolního úřadu našeho a tato zpráva byla předložena i příslušnému tedy kontrolnímu výboru eh, Eh, našeho parlamentu a mm, tam tedy jsme schopni se dočíst, jaké jsou naše chyby, jaké jsou chyby ostatních a vlastně vyvodit z toho eh, důsledky a pro účely lepších kontrol výdajů. Zde bych sešla z naší zkušenosti. Někdy ta pravidla nebo naše pravidla jsou příliš striktní a je těžké je vůbec aplikovat proto abychom splnili hlavní cíl. A někdy se nám nedaří plnit tohoto hlavního cíle právě kvůli těmto pravidlům. Tudíž možná by bylo třeba zajistit větší flexibilitu, a poněvadž, když ty projekty se provádí ve, ve dvou, třech letech, tak po dobu dvou, tří let, tak přece jde o cíl, kterého třeba splnit a ne jenom čerpat prostředky pro čerpání prostředků. Proto si myslím, že my všichni, včetně Evropské komise, Evropského parlamentu, že my všichni musíme vzít do úvahy všechny tyto aspekty a pracovat na našem společném cíli. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dnes dopoledne jsme si velmi intenzivně vyměňovali názory a informace o naší eh, práci, to znamená naší práci v rámci Evropského parlamentu a národních parlamentů a v tuto chvíli možná nakonec eh, můžeme říci, že takováto výměna názorů a informací je vždy velmi důležitá, protože vždy se hovoří o tom, jak by bylo možné zlepšit eh, naší práci a já si myslím, že těch osvědčených eh, postupů v Evropské unii je velmi eh, mnoho. To znamená, že bychom opravdu se měli zaměřit právě na ně. Měli bychom se podívat opravdu na zprávy, které jsou vydávány Evropským účetním dvorem, ale také národními kontrolními rozpočtovými orgány. To znamená, že tady nejde o to, se bičovat nebo přehnaně kritizovat. Jde o to opravdu se naučit eh, z těch eh, lekcí, kterými jsme si prošli. To znamená, že samozřejmě všichni si uvědomujeme, že žijeme v době hospodářské a částečně sociální krize. Eh, všichni víme, že naše státy se potýkají v tuto chvíli s opravdu velmi zásadními problémy a e, všichni víme, že vlastně i citlivost našich občanů e, je navýšená, co se týče tedy vydávání e, veřejných prostředků, prostředků daňových poplatníků. A samozřejmě, že i důvěra v, a akceptovatelnost v Evropské unie velmi úzce souvisí s efektivním vynakládáním evro, evropských veřejných prostředků. A já mohu pouze souhlasit souhlasit s kolegou Mulderem, který zde žádá větší a silnější zodpovědnost ze strany národních vlád a národních orgánů. To znamená, jde o, ten, o to společné řízení, které je pro nás velmi důležitá důležité. Já bych velmi rád poděkoval paní Vajkin za je, a panu Kaldejrovi za jejich úvodní slova. Děkuji také vám všem, kteří jste se účastnili dnešní rozpravy, vám všem, kteří jste přijeli eh, ze svých států a zastupujete své národní úřady a doufám, že se takovéto setkání bude i nadále v budoucnosti opakovat a v tuto chvíli vás již eh, zveme na eh, malé občerstvení před tímto sálem, kde ještě samozřejmě můžeme pokračovat ve výměně našich názorů. A já vám tedy eh, ještě jednou děkuji, doufám, že se nevidíme naposledy a v tuto chvíli uzavírám oficiální část našeho meziparlamentního setkání. Děkuji.